So, good morning, liebe Kollegen. Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Budeme pokračovat se zasedáním našeho výboru a dostáváme se k bodu 7 našeho programu. Jedná se Carbon Ligič, seznam, který byl předložen Evropskou komisí. Tady máme usnesení k této záležitosti a několik členů našeho výboru se zapojí do této diskuze. Včera večer tady všichni nebyli. Eh, bylo vyjádřeno přání, aby více frakcí, eh, které hlasují o této záležitosti po 12. hodině 15, to znamená, kdy pro, pro, proběhne jednání s panem Dimasem, tak aby se posunulo toto hlasování. Ovšem to potom bylo zase zrušeno. Tady zase zaznělo z, e, přání, abychom si vyslechli i názor pana Dymase a abychom ve 12, 15, 12, 20 hlasovali k, té, k tomuto usnesení. A k tomu se hlásí kolega Zebar. Ano, pane předsedo, my jsme včera e, skutečně přijali ten program, tak jak jste to navrhli a myslím si, že pokud bychom odložili toto důležité rozhodnutí, tak by se to nemělo oznámit prostřednictvím nějakého krátkého mailu. Myslím, že k tomu by bylo dobré přijmout rozhodnutí, protože tady jde, mnoho o, jde o mnoho věcí. Moje frakce v podstatě může souhlasit s tím, že se hlasování odsune, ale musí se zajistit, že dnes ve 12 nebo 12.15 nejpozději eh, se bude konat tato diskuze, nemůžeme to odsunout na zítřek, ale jinak vám dávám úplně zapravdu, že by bylo vhodnější nejdříve si vyslechnout pana komisaře. V principu bych žádal frakce nebo koordinátory, aby eh, tedy se připojili eh, k tomuto rozhodnutí, protože eh, není možné zaručit, že vždy bude možné se sejít k hlasování. Dobře, takže to neodsuneme na odpoledne a na e, zítřek. Budeme tedy dnes dopoledne nebo kolem poledne hlasovat. Včera na závěrečném zasedání našeho jednání jsme se zabývali touto otázkou. Je to zasedání, e, na které jsou všichni přizná, přizváni, jsou zde tedy zástupci různých frakcí a přítomní tedy včera souhlasili s tím, abychom toto takto posunuli. Takže teď se dostáváme k diskuzi ohledně bodu 7 a pravděpodobně vyzvu eh, autory tohoto usnesení, aby se ujali slova a případně další, aby se přihlásili. Sato Hasi má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Už jsme o tom diskutovali. Myslím, že hlavní body už byly zmíněny v dané diskuzi. Nicméně, obecně nejzávažnější problémy, Eh, které se týkají tohoto komitologického postupu, jsou, já chci připomenout kolegům, že otázka volného udělování eh, povolenek eh, průmyslu je otázkou. To je tedy otázka, která se prolíná celým vyjednáváním revize směrnice o povolenkách. Podle parlamentu hlavní metodou má být prodávání na aukci. A to bylo také stanovisko našeho výboru, měli jsme na to většinu a většinou to dosáhlo i e, ve výboru ITRE. Princip povolenek by tedy měl se řídit principem prodávání e, volných povolenek na aukci. Byli jsme připraveni přistoupit na ten systém, kdy odvětví a různá pododvětví po zevrubné analýze, která ukáže, že může docházet k úniku uhlíku, mohou tedy tyto podniky z daných obětí a pododvětví získat volné přidělení povolenek zadarmo. Do určité míry jsme to chápali jako zvláštní eh, postup základní rozhodnutí. Už byla totiž de facto přijata na samitu předsedy vlád, což nebyl normální legislativní postup. A kompromisem bylo, že kritéria pro eh, definice, zákonná definice uniku uhlíku jsou poměrně vágní. A proto je třeba zjistit, jaká odvětví a podvětví mají toto riziko. Většina parlamentu byla toho názoru, že když máme hodnotit otázku uniku uhlíku, musíme brát v úvahu i to, jak se zachovají třetí státy. Jaké jsou tedy závazky třetích států, jaká je energetická účinnost průmyslových odvětví třetích států a tak dále. Tato část kompromisu, která byla tedy eh, přijata parlamentem většinově, nebyla implementována do tohoto seznamu odvětví a pododvětví eh, napsaného komisí. Právní služba parlamentu prohlásila, že tu není jasný právní, eh, právní názor na to, zda takovéto rozhodnutí je nelegální. Ale tady nejde o to, abychom přivedli komisi před soud. Jde nám o to, abychom politicky zhodnotili, zda právní norma, která byla přijata ve spolorozhodování, je implementována podle cíle této právní normy. Takže tu je seznam různých odvětví a pododvětví, který je podle nás nedostatečný, není uspokojivý. Diskutovali jsme o tom a došli jsme k závěru, že by bylo možné eh, přijmout v úvahu eh, činy třetích nebo působení třetích zemí při výpočtu eh, procentuálních sazeb úniku uhlíku v jednotlivých odvětvích ve třetích zemích. Z politického pohledu kolegové, kteří například byli ve Spojených státech minulý týden, si určitě všimli, já tam nebyla tedy. Takže nevím, zda, se, zda se o tom hovořilo. Ale skutečnost například, zda se o tom hovořilo ve Spojených státech o tom porozumění, že Evropská unie energetickému průmyslu poskytuje volné povolenky. Zda toto bylo argumentem ve Spojených státech ze strany těch, kdo si přejí slabou legislativu o ochraně klimatu. Toto rozhodnutí ve chvíli, kdy zbývá jen pár týdnů do konference v Kodani o klimatických změnách, by bylo velice nešťastné, aby Evropská unie vydávala takovýto signál. Kdyby parlament přikývl rozhodnutí, které by ukázalo, že více než 70 emisí průmyslu, průmyslových odvětví, která jsou pokryta touto směrnicí o obchodování s povolenkami by získala volné povolenky, zadarmo povolenky. Je tedy třeba revidovat toto rozhodnutí na základě eh, dohod se třetími státy. Toto je tedy takový základ, eh, o kterém jsem chtěla promluvit. Parlamentu je velice jasné, že je třeba, aby toto rozhodnutí nepadlo do prvního ledna 2013 máme čas, takže je dost času na to, aby tento seznam byl přepsán takovým způsobem, aby všechna kritéria, která budou tedy e, zákona, aby byla přijata v úvahu. Musíme zajistit, aby ten seznam zohledňoval také výsledky mezinárodních jednání. Děkuji. Satu Děkujeme Satu Hasi. Už poukázala na stanovisko právní služby k tomuto tématu, ale samozřejmě je to především politická otázka, nikoli právní otázka, kterou tady řešíme. Pokud jde o Spojené státy, zítra dopoledne o tom ještě budeme hovořit. Zákon eh, Boxer Kerry má ještě jiný nástroj a to se a to je, jsou pohraniční cla. Zdá se, že Spojené státy hledají metodu, jak chránit vlastní průmysl. A bylo jasné, že bez nástroje pro ochranu průmyslu nebude žádný zákon týkající se klimatu. Jedná se tedy o zákon e, pohraničních cel. E, hlásí se zde více lidí o slovo. Karl Hans Florenz, prosím. Já bych chtěl říct, že si e, za tu hasi velice vážím, ale chtěl bych ji požádat, aby postupovala velice opatrně, pokud jde o politickou vůli z minulého funkčního období politická vůle v parlamentu a také v radě jasně ukázala na to, že chceme vytvořit seznam tohoto typu. Do dokumentu jsme napsali také obtovídající datum do konce roku 2009. A poukazili jsme na to, že víme, že Evropa chce postupovat dále a proto chceme rozdělovat povolenky. Celý systém bude fungovat. Nicméně aukce budou pozastaveny do té doby, než budeme mít k dispozici reakci ostatních velkých zemí ve světě. Já bych tedy chtěla poukázat na to, tedy, že zde politická vůle byla. A Systém obchodování s povolenkami by nikdy nebyl realizován, pokud by do něho nebyl začleněn a právě tento systém volných povolenech. Já jsem vždy eh, eh, překvapen, že někteří kolegové zde mají eh, k dispozici nějaká svoje fakta, nicméně já vždy vycházím jenom z toho, co nám předložila komise. A z tohoto důvodu si myslím, že bychom měli dnes tento seznam odhlasovat. Ještě několik slov k USA. Američané věděli, že my neupřednostňujeme systém cel, ale že spíše upřednostňujeme systém udělování povolenek při nejmenším do té doby, než bude mezinárodní smlouva, budeme využívat, pozastavíme eh, využívání aukcí. Já nejsem právník, ale nechal jsem si tento text vysvětlit od právní služby naší frakce. A eh, pochopil jsem, že zde nejsou žádné zásadní důvody, proč protestovat proti návrhu komise. A z právních důvodů není možné využít právních eh, eh, nástrojů pro to, abychom zamítli návrh komise. Eh, toto usnesení parlamentu není právně opodstatněné. Komise dodržela své slovo. Pokud je o toto otázku, uvidíme, jestli tak učení i v jiných oblastech, ale já pleduji proto, aby toto usnesení parlamentu bylo zamítnuto. Děkuji, Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Seznam odvětví, které mají být vyčleněny z aukcí, je obrovský pokud cílem je 20 snížení CO2, nejsem si jistý, jestli je tato otázka vůbec důležitá. A polovinu tohoto cíle můžeme dosáhnout tím, že nakoupíme povolenky někde jinde. A tento cíl je tak málo ambiciózní, že Eh, v podstatě stačí, když budeme trochu šetřit energií a eh, když trochu omezíme eh, emise v energetickém sektoru. A pokud chceme dosáhnout jenom 20% snížení, je to selhání. Evropská unie nemůže zachránit svět od klimatických změn. Musíme mít mezinárodní dohodu, která bude ambicioznější než to, o čem jsme doposud hovořili. Víme, že naše cíle musí být ehm, zvýšeny eh, na 25 až 40 Komise bude muset přijít s novými návrhy a my si musíme uvědomit, že průmysl bude muset nést odpovídající břemeno. Aukce jsou eh, jedním ze způsobů, jak je možné zaručit, že obchodování s emisemi bude fungovat. Hlavní otázkou pro mě je, jak budeme vědět, eh, kdy komise přijde s lepším seznamem, s novým seznamem. My jsme doposud nemohli zasahovat do přípravy tohoto seznamu. Když se připravoval babíček eh, o klimatu, Linda připravila eh, některé návrhy, ale poté to šlo do rady a už se nehlasovalo o jednotlivých změnách, hlasovalo se en bloc. To znamená, že tento výbor měl na přípravu této legislativy minimální vliv. Pokud dosáhneme dohody v Kodani nebo na nějaké další konferenci příští rok, co komise udělá? Zdá se, že legislativa zde není jednoznačná. Je třeba eh, donutit komisi k tomu, aby byl stanoven termín, kdy bude muset předložit další návrhy. Pokud máme cíl snížení jenom 20 je to pouhé gesto. A je to gesto, které má umožnit, aby bylo dosaženo mezinárodní dohody. Já chci ale specifický závazek ze strany komise, že se k nám vrátí, že představí specifické ambiciozní cíle a návrhy. Pokud komisař Dimas nám dá takovouto záruku, až zde bude dnes dopoledne hovořit, tak to bude v, pořádě, v pořádku. Ale pokud tak neučiní, já učiním své gesto a budu hlasovat pro toto usnesení. Chci, abychom ukázali radě, že eh, chceme být zohledňováni při rozhodování. A Chceme také poukázat na to, že e, máme obecné ambice, ale chceme také, aby zde byly specifické aspekty. Děkujeme Linda McEwen. První, co jsem chtěla říci, je, že není pravda, že tento parlament neměl e, žádnou šanci zasahovat do přípravy legislativy o obchodování se emisními povolenkami. A já jsem byla součástí trialogu. My jsme v říjnu hlasovali v tomto výboru, poté jsme měli týdny trialogu a nekonečně jsme diskutovali o detailech. V tomto parlamentu jsme nikdy příliš ale nediskutovali o emisních povolenkách. tento výbor, jestli si to správně pamatuji, hlasoval a termín byl červen 2010. Článek 10b stanovil, že komise předloží seznam týkající se sektorů, jaký předložila nyní. Součástí politického kompromisu v tomto výboru ale bylo, že jsme to přesunuli na březen 2010. Poté při diskuzích eh, s diskusemi, nikoli v rámci samisu, a rada to odložila na prosinec 2009. Eh, ukázalo se eh, v průmyslu, že lobismus, který se soustředí na eh, nějaká data, která jsou eh, jen tak vymyšlena, není příliš eh, dobrou strategií. Takže v rámci trialogu bylo rozhodnuto o tomto datu, nikoli v rámci summitu. Summit rozhodl jenom o jiných věcech a to, že volné povolenky budou zrušeny do roku 2027. To byla důležitá otázka, ale nesmíme eh, zde se snažit poukazovat na to, že zde neexistoval demokratický postup. Moje politická skupina byla rozdělena, pokud jde o tuto otázku, a je rozdělena. A my skutečně budeme pozorně naslouchat tomu, co eh, komisař Dimas a zástupci komise dnes dopoledne řeknou. Bylo by hezké, pokud bychom se soustředili jenom na politiku ehm, a celého systému obchodování s povolenkami. A mohli bychom říci, já jsem nechtěl, aby e, to bylo do konce roku 2009 a, a tak dále. Ale e, pokud my zamítneme dnes seznam, a budeme e, muset jít do pléna a poté, pokud to v plénu, podle toho, jak to v plénu dopadne, budeme muset řešit právní otázky. A my jsme parlament a musíme se držet pravidel, musíme se držet zákonů. To, co od komise dnes očekáváme, je jasný přístup. Je třeba, aby nám vysvětlila, proč nezohlednili informace o třetích zemích. Jaké informace požadovala podle článku 10a? Druhá otázka je, jak článek 10b bude fungovat. Nikdo z lobbystů na tento článek nepoukazuje, ale tento článek říká, že do června příštího roku komise zhodnotí, jaký, jaká část povolenek bude podle článku 10a udělována zdarma a jakým sektorům. Musíme se zeptat komise, jakým způsobem a jakou metodologii bude používat pro vypracování tohoto seznamu. Já rozhodně se osobně nechci zamít, eh, zabývat všemi eh, detaily, technickými detaily. Z tohoto důvodu zde máme postup komitologie. A myslím si, že pokud bychom měli vypracovat politický seznam, bude eh, delší, nikoli kratší. Takže je třeba mít jasno v tom, co znamená článek 10a. Může být seznam delší nebo kratší, v legislativě se praví, že je možné odvětví přidávat do seznamu poté, co je seznam přijat. Ale co to znamená formálně seznam a, a přijmout? A bude přijat nyní nebo pokodani? A takže e, je možné e, odvětví e, přijímat či odebírat z tohoto seznamu po té, co bude dosaženo mezinárodní dohody. To jsou tedy mé otázky na komisi. A poslední věc. Myslím si, že nemůžeme mít iluze. Pokud budeme rozdávat volné povolenky, a to znamená, že uvolníme situaci pro eh, odvětví, eh, znamená to, že eh, situace, že zde dojde k určitým nesrovnalostem a situace bude výhodnější pro ty, kteří mají volné povolenky. Je třeba, aby zde byly určité limity a aby volné povolenky dostaly jenom ty sektory, které mají největší výkon. A možná by nám komise mohla vysvětlit, proč je na seznamu vinařský sektor, vinařské odvětví. Je zde tedy mnoho otázek týkajících se seznamu. Já si myslím, že ale musíme mít na paměti, že se zde jedná o postup komitologie a prosím, neotvírejme od, opět uh, historii Eh, diskuzí o obchodování s emisními povolenkami. Eh. Děkuji mnohokrát. Richard Sebr. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k otázkám předřečnice, zvláště z hlediska článku 10. A chtěl bych ještě připomenout, že tady se jedná skutečně o komitologii a možnosti a práva parlamentu jsou velmi omezená. Sice se účastníme eh, postupu skrutiny a nicméně eh, máme i možnost toto odmítnout. Myslím si, že právní služba k tomu zaujala správné stanovisko. Jsou tady určité formální argumenty, které hovoří proti tomuto usnesení a tyto argumenty jsou jednoznačné. Chtěl bych také připomenout, že poté mm, co jsme eh, si vyslechli správnou interpretaci pana Florence, musíme hlasovat proti tomuto usnesení. Tedy formálně jednoznačně proti. Ale obsahově bych chtěl připomenout, že náš průmysl je eh, energeticky dvojnásobně efektivnější než průměrní partneři, kteří jsou v hospodářské soutěži s námi. Chtěl bych připomenout, že právě v průmyslové výrobě některé procesy těžko budou ještě efektivnější, a to z důvodů fyzikálních a dalších. A co není správné, tento cap and trade systém zůstává dále platný i s tímto seznamem. To znamená, že eh, jaksi rozdělování těchto volných povolenek by se mělo dotýkat pouze 10% nejlepších. Ostatní by měli samozřejmě podléhat tomuto systému ETS. Takže Eh, představa, že skutečně chceme celý tento systém změnit, tato představa není správná. Toto eh, bezplatné udělování se týká pouze 10%. A samozřejmě, že průmysl bude nucen i po přijetí tohoto seznamu se snažit o efektivnější eh, produkci. A tady se jedná tedy o 10 emisí, které jsou způsobeny Evropou. Musíme si samozřejmě položit otázku, zda <clears throat> i po tedy přijetí dohod v Kodani chceme ještě dále vyostřit tato, eh, tento systém a zda chceme eh, udělat něco dobrého pro pracovní místa v EU. Co by se stalo, kdybychom tento seznam nepřijali? Chtěl bych požádat kolegy, aby se zamysleli také nad uchováním pracovních míst v Evropě a aby tudíž ve světle tohoto hlediska hlasovali proti tomuto usnesení. Je tady jednomyslné rozhodnutí na ministerské radě členské státy toto přijeli. Proto si musím klást otázku, zda jste, jsme tím správným grémiem, abychom toto odmítli. Bylo by dobré také proskoumat, zda z formálních, ale i obsahových důvodů je správné odmítnout eh, tedy toto usnesení, zvláště ve světle toho, co bylo přijato komisí a eh, členskými státy. Děkuji takže vidím, že eh, tady někteří musí také vstát. My protestujeme také proti udělení tohoto sálu. Potřebujeme větší prostor, pokud eh, se jedná o diskuzi, která vyvolává eh, takový zájem. Bylo by dobré, abychom příště dostali větší prostory. Navíc budeme mít také hlasování, takže měli byste si ověřit, zda tady máte svoje hlasovací karty. Bylo by dobré toto ověřit. Děkuji. Martin Kana má slovo jako další řečník. Brief as Děkuji. Budu se snažit být hodně stručný. Je to velice jednoduchá věc. Ať už se nám to líbí nebo ne, politická dohoda, které se které jsme se účastnili min, za minulého mandátu, vedla k tomu, že komise přine, přišla eh, ke konci roku 2009 s tímto seznamem. Takže já teď eh, slyším, že někdo nesouhlasí se seznamem ze strany komise. Dobře. Ať nám tedy tyto hlasy povědí, jaké sektory, jaké odvětví by chtěli vyškrtnout. Například vinařský, jak zmínila se Linda, myslím, že No, o tom můžeme diskutovat. A je tu celá řada dalších důležitých odvětví, ve kterých pracují tisíce lidí v Evropské unii, kde dochází k úniku uhlíku a nemá smysl relokovat průmysl kamkoliv nám do světa, kde bude působit mnohem větší emise, než by působily zde a navíc bychom takto převedli do ciziny spoustu pracovních míst. Takže my jsme žádali komisi, aby v určitém časovém horizontu přinesla určitý seznam, ona tak učinila. Zamítnout tento seznam mi nepřipadá Eh, rozumné. Pokud tedy máme jasno v tom, eh, jaké sektory by tam neměly být, tak prosím, o tom můžeme hovořit. Pak je to otázka kometologického postupu, zda teda je správný nebo ne, a zda bychom měli přeskumávat tento eh, postup. Nicméně, my jsme komisi žádali, aby vyhotovila seznam, ona tak učinila a my jako expertní výbor bychom to měli přijmout, jak to je. A nevidím důvod, proč se tím dále zabývat, protože mnoho podniků čeká, zda e, expandovat nebo zda snížit produkci, zda investovat. Mnoho podniků je pod mezinárodním vedením, takže bychom měli být velice opatrní, e, když připravujeme legislativu, protože bychom ty podniky také mohli mm, přimět k tomu, aby se odstěhovali z Evropy. Doufám, že dojde k dohodě v Kodani a myslím, že by bylo, e, myslím, že bylo rozumné tento seznam přijmout a proto budu hlasovat proti tomuto e, návrhu usnesení. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji. Myslím, že to je velice jednoduchá věc. Já nechci přepisovat dějiny, nechci mm, stahovat žádná odvětví ze seznamu nebo přidávat další, to není moje práce. Moje práce teď je zjistit, do jaké míry výbor učinil to, co měl učinit na základě směrnice, revize směrnice, o které jsme hovořili v loňském roce. Teď už nejde o to, abychom diskutovali o tom, kdo co přijal. Já jsem přišel nově v tomto roce a teď eh, mě jde o to, zda je vypracována práce správně. Tak, teď musíme zjistit, musíme mm, Musíme si dát jasno v tom, že tu nejsme jen jako právní služba, ale že musíme i také eh, poskytnout politický úsudek no, o tom, zda komise vykonala svou práci správně. Takže nejde o to, zda právní služba má nějaký názor, ale my také máme svou vlastní zodpovědnost a musíme proto činit politická rozhodnutí na základě naší politické úvahy. Můj úsudek je zde velice jednoduchý eh, a navíc je podpořený právní službou, protože když si přečtete zprávu ze správní služby, eh, právní služba uvádí, že nemohou posoudit, do jaké míry je možné nebrat v úvahu eh, akce a výkonnost třetích států. Shodnou se na tom, že to komise nebrala v úvahu, shodnou se na tom, že to může mít eh, vliv na daný eh, seznam a že Eh, že z odborného hlediska nemohou říci tedy, zda to bylo dobré či špatné rozhodnutí. Teď je na výboru, aby učinil politické rozhodnutí a do konce roku 2009 deadline, ale to neznamená, že to se musí týkat 100% všech podniků. Jde o to, aby byl připraven seznam. A každý rok se tento seznam obnovuje, takže může být delší a delší každý rok. Máme jen jednu příležitost zkrátit tento seznam a to eh, při zhodnocení po Kodani, až budeme o tom diskutovat znovu. Když jsme před měsícem diskutovali o tomto tématu ohledně eh, kritérií hodnocení, komise nám nebyla schopna dát eh, jasnou odpověď. Říkali, že to teprve musí zhodnotit. Takže toto bude jediná příležitost, jak ten seznam zkrátit. Takže pokud eh, tedy necháme eh, komisi, aby tento seznam učinil dlouhý, tak je to politické rozhodnutí. Eh, a je politické rozhodnutí, pokud nebudeme brát v úvahu také výkonnost třetí zemí. Takže teď jde o to, zda my učiníme toto politické rozhodnutí. Já jsem proti takovémuto politickému rozhodnutí, protože jsem přesvědčen, že by se měl tento seznam jednat jen, zabývat jen těmi podniky, těmi odvětvími, kde je jasný únik eh, uhlíku a pokodaní. budeme mít dost šancí k tomu, abychom přidali další a další podniky do roku 2013. Takže z politického hlediska, protože můj job, moje práce je být politikem, eh, já jsem proti takovémuto politickému rozhodnutí. protože bychom se stavili proti směrnici, která stanoví, že eh, primárním systémem má být prodávání povolenek na aukcích. Děkuji. Pak tady máme eh, pana Rossiho. Děkuji vám, pane předsedo. Souhlasím zejména s dvěma předřečníky, panem Severem a Klananem. Myslím, že schválení tohoto usnesení, tedy postavit se proti seznamu komise, by vedlo k dalšímu úbytku pracovních míst v Evropě, protože spousta podniků by mohla převést eh, výrobu do jiných zemí. My naopak chceme, aby evropské i italské podniky respektovaly eh, správná pravidla výroby. Takže ano, je třeba brát v to, jak se chová například Čína a jak se snižují emise, protože v Evropě se například snižují. Teď mám eh, na mysli například eh, transfer eh, velkých podniků do jiných zemí, jiné podniky například zase snižují emise. Ale musíme uvažovat o tom, jak se chovají naši přímí konkurenti. Pokud tato, toto usnesení bude tedy schváleno, může ještě poškodit více naše teritorium a přišli bychom další pracovní místa. Zejména jsem o tom přesvědčen proto, že toto usnesení bylo předloženo kolegy, kteří pocházejí z levicových proudů. A e, je zvláštní, že právě levicoví poslanci toto předložili, protože ti by měli být e, bok po boku pracujícím. Teď hovoříme o tom, že se mělo jednat jinak v minulém funkčním období, ale za minulého funkčního období krize nevypadala tak jako dnes. Pracovní místa, které se ztrácejí dnes, se nestrácela v minulém funkčním období. Takže je jasné, že vznikly určité problémy, ale my se nemůžeme obracet zpět a čekat řešení od minulosti. My musíme přesvědčit podniky, aby zůstaly na evropském území, ne, eh, ne přesvědčovat o tom, že kvůli naší legislativě mají odejít někam jinam. Ano, musíme hájit životní prostředí, ale ne na úkor pracujících. Takže jako delegace Ligy Severu já přesvědčeně hlasuji proti tomuto usnesení. My máme za to, že tento seznam lze zlepšit a lze také implementovat. Nicméně nesmí být eh, zrušen, jak žádá naopak toto usnesení. Děkuji. Ehm. Děkuji. Pane Rossi, již včera jsem řekl, že ohrození eh, pracovních míst nesouvisí s klimatickou změnou, ale se spekulacemi banka na burze a tento systém by měl začít roku 2013. Doufejme, že do té doby dojde k ekonomickému vzestupu, takže neměli bychom míchat jablka s hruškami v této diskuzi. Erde de Brun má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych se jenom chtěla vrátit k několika malým bodům. Během posledního funkčního období jsme o tom plně diskutovali, přijali jsme balíček. Nikdo nebyl úplně spokojen, ale každý souhlasil s tím, že balíček má existovat. A součást balíčku bylo, že komise vypracuje do prosince 2009 tento seznam. Nikdo, kdo podepsal toto usnesení dnes, se nesnaží znovu otevřít diskusy z minula. Komise musela přijít s tímto seznamem a musela přijít se seznamem, který vychází z určitých kritérií. My jako parlament máme podobnou povinnost. My se musíme podívat na otázku, zda rada nebo komise a plní a splnila kritéria, která měla splnit při vypracovávání tohoto seznamu. To je všechno součástí procesu, který musí být realizován, pokud máme respektovat legislativu. Já si myslím, že je jasné, že některá kritéria splněna nebyla. Nebyla splněna kritéria, která zohledňují efektivitu zařízení ve třetích zemích a která ehm, poukazují na závazky komise. Pokud tato kritéria splněna nebyla, my jako parlament na to musíme poukázat. Je to součást celého procesu, na kterém jsme se dohodli. Musíme říci komisi, eh, přijďte s, jinou, s jiným výsledkem práce, který splňuje veškerá kritéria, na kterých jsme se shodli. Děkuji, Petr Líz. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ještě bych chtěl zdůraznit to, co řekl pan Sebra, pan Florenc Jedná se o některé argumenty, které bych zde chtěl krátce zmínit. I když to není rozhodující, přece jenom bychom eh, měli se podívat na to, jak probíhal legislativní proces. Bylo řečeno správně, že výbor pro životní prostředí a ITRE hlasoval jinak ohledně této záležitosti, než jak to stojí nyní v současném textu. Ovšem eh, nebylo cílem, aby parlament nepodpořil eh, tento text. Parlament se vyjádřil ohledně bezplatné alokace, stoprocentně eh, svobodné alokace, to bylo například v ITRE. Také v Ekonu bylo stanovisko, že parlament jako celý již o tom jednou hlasoval. Nebyl, můžeme říct, že to nebyl dobrý postup, ale my jsme byli jediná frakce, která spochybnila tento postup prosinci parlament tedy hlasoval ohledně data a ohledně také postupu z hlediska tohoto seznamu, který měl být vypracován, takže nemůžeme činit žádné výčitky komisi. Ten argument autorů rezoluce je, že třetí státy nebyly dostatečně zohledněny. Já se domnívám, že komise byla jednoznačná ve svém vyjádření na posledním zasedání. Tady nejde o nějaké závazné rozhodnutí ohledně jiných parlamentů. Oznámení v rámci volebního boje, oznámení nové vlády neznamená, že je to zákon. My víme, jak to vypadá v USA, kde je obtížné přijmout takový zákon po oznamování během eh, voleb. A i v Evropě to platí. Samozřejmě, že jde o určitou eh, jistotu z hlediska pracovníků, ale nemůžeme se opírat o oznámení. Musíme mít k dispozici zákon, který by obsahoval eh, taková opatření, která jsme přijali nebo jak si odhlasovali v prosinci. Postoj v rezoluci je problematický, protože se tam uvádí, že efektivita není ve všech třetích státech ehm, horší než v EU. Pravda je, že v Číně nebo v Brazílii jsou podniky, které jsou stejně efektivní jako v EU. Nicméně v pondělí budu hovořit s pracovníky eh, z průmyslu, který je energeticky náročný a musím říct, že oni říkali, jsme pro, pokud se to přemístí, ale do země, kde to bude stejně energeticky účinné. E, jde o to, že musíme tímto způsobem získat určitý, e, určité zlepšení klimatické. Jinak se bude jednat pouze o snížení pracovních míst. Samozřejmě jsou tady ještě náklady na přepravu, na dopravu, to souvisí s klimatickou změnou. Já si myslím, že tento argument bychom eh, neměli eh, vnímat přehnaně. Eh, myslím si, že bude asi obtížné tedy najít stejně efektivní ocelárny v třetím státě v porovnání s tím, co existuje v EU. Nesmíme také ustoupit z našich ambicí z hlediska klimatické změny. Měli bychom se podívat na fakta. V současnosti máme ETS, který Eh, vlastně prakticky může fungovat i bez aukce, to znamená v Británii a v Německu eh, jsme skonstatovali eh, pouze desetiprocentní aukce. A prakticky v ostatních zemích máme stoprocentní aukce a některá, některé prodlevy byly zaznamenány tedy ve východoevropských zemích. Takže Eh, máme tady velice silný benchmark. V té eh, začáteční fázi ta situace byla obtížná a pokud eh, bychom tehdy od začátku již používali tento benchmark, který nyní kritizujeme, tak bychom se dostali mnohem dál. Já si myslím, že toto by nemělo být vnímáno jako něco proti životnímu prostředí. Právě naopak mělo by to být nástrojem. A poslední argument se týká USA. Pokud v USA by někdo dnes sledoval naši diskuzi ohledně tohoto seznamu a použil to jako argument, v tom smyslu, že se již tak neangažujeme v oblasti klimatické změny, tak bychom měli být důslední jako Evropané. Pokud je to tak málo ambiciozní, to, o čem hovoříme, pak by Senát a komora reprezentantů by to měla převzít. To znamená, cíl 20 a my jsme ochotni dokonce to zvýšit na 30 a potom ambiciozní benchmark ohledně rozdělování, tedy gratis, těm podnikům, které skutečně jsou na špici technologického pokroku. Pokud by někdo říkal, že to je málo náročné, málo ambiciozní, pak by bylo dobré, aby to v USA převzali a v takovém případě by Kodaň byla obrovským úspěchem. My máme stanovené cíle a jsme ochotni dále pokračovat na jejich dosažení a pokud ostatní nechtějí takto pokračovat, my chceme být ambiciozní z hlediska benchmarku a i tedy nestoprocentní alokace. Děkuji, Korin Lepáž má slovo. Pane předsedo, já si nemyslím, že zde někdo chce spochybnit princip seznamu, který jsme odhlasovali. To tady nezaznělo, to je první připomínka. Druhá připomínka. Nemyslím si, že by někdo spochybňoval cíle, které jsou našimi cíly a které jsme odhlasovali v rámci současné legislativy. O co se jedná? Jde o to, zda první seznam, který nám je předložen, a nikdo nespochybnil skutečnost, že komise tady udělala svoji práci, předložila nám seznam ve stanovené lhůtě, takže o tom nediskutujeme. To by byla ta zástupná diskuze. Ta skutečná diskuze se týká toho, zda tento seznam nám umožní či nikoliv dosáhnout těch velkorysých cílů, které jsme si stanovili. Otázka, která je položena v tomto usnesení, se právě týká toho, zda pokud přijmeme tuto širokou koncepci, tedy vyloučených sektorů, zda prakticky nespůsobíme, že nebude možné zareagovat na závazné cíle, které jsme si stanovili. To je ta pravá otázka. A myslím si, že je jediná. To je otázka, která by měla být eh, položena ne proto, že bychom chtěli poškodit evropský průmysl. O to nikomu v tomto sále samozřejmě nejde. Ale my všichni si uvědomujeme, a Kodaň to velice dobře ilustruje, že stanovení cílů při buď nepřesném přístupu nebo trošku laxním přístupu z hlediska realizace těchto cílů je ten nejlepší způsob, jak nedosáhnout těchto cílů. Já patřím k těm, kteří se domnívají, že tento seznam je příliš široký. Měla by proběhnout diskuze s komisí a jsem velice ráda, že budeme moci v tomto smyslu oslovit pana Dimase, aby tento seznam, který pokrývá 70 až 80 eh, evropského průmyslu, podstatě obchází e, tedy princip placených kvót. E, o to tady jde. Já myslím, že tato otázka by zde měla zaznít, protože pokud se pohybujeme směrem k systému, který bude systémem širokých výjimek, pak porušíme rovnováhu uhlíkového trhu a to opravdu nepotřebujeme. A za druhé, nebude pro nás možné reagovat na cíle i v té poloze 20 jak jsme si je stanovili do roku 2020. S výjimkou mimořádného oznámení pana Dimase já osobně podporuji e, toto usnesení. Ano, děkuji. Katríny Sujet se přihlásila. Děkuji, pane předsedo. Možná, že moje vyjádření bude trochu redundantní, ale chtěla bych podpořit eh, návrh rozhodnutí Evropské komise, a to ze tří důvodů. První, návrh komise respektuje konsensus. Seznam eh, podniků vychází z konsensu který byl uzavřen mezi komisí, členskými státy a zástupci podniku. A také se dodržuje směrnice. Jsem ráda, že jsem se dověděla, že všichni podporujeme naše podniky a pracovní příležitosti. Za druhé, tento návrh podporuje snahu snížit emise CO2. Je nutné upřesnit, že výjimutí určitého sektoru neznamená, že tento sektor se nemá snažit snižovat CO2. Evropské podniky jsou povinny snažit se snižovat CO2 a i v případě, kdy v nových ekonomikách se podobné podniky o to nesnaží. Několikrát zde zaznělo, že jsme optimisté z hlediska Kodaně. Není důvod, aby to byl neúspěch. A vzhledem k tomu, že máme směrnici k dispozici, před chvílí jsme hovořili o článku 10b první odstavec, tak myslím, že v tomto světle eh, tady stojí závazky eh, z hlediska těchto emisí. Budu hlasovat proti přijetí tohoto osnesení právě ze všech uvedených důvodů. Děkuji, Karl Schlitter. Yeah. Um, well, to my colleague... Já bych na tomto místě chtěl říci, někteří kolegové tvrdí, eh, souhlasili jsme s tím, tak proč teď se znepokojovat? Ale my se musíme znepokojovat kvůli tomu, že komise neudělá to, co jsme chtěli. Pokud komise má kontrolovat energetickou efektivitu mimo Evropu, pokud komise má zohledňovat závazky jiných zemí, tak je to samozřejmě velice relevantní. Je to relevantní proto, jaké, od, jaká odvětví se dostanou na tento seznam. Protože jinak eh, dojde k podkopávání ehm, mezinárodní dohody týkající se boje proti klimatickým změnám. Je nutné, aby došlo ke znílení, sdílení hospodářské odpovědnosti. Eh, pokud nebude vyvíjen tlak na třetí země, dojde k mezinárodnímu selhání, pokud jde o dohodu, a nebudeme mít eh, nákladově efektivnější způsob řešení tohoto problému. Eh, v tomto roce máme 77 eh, na seznamu, a příští rok to bude možná přes 80 Poté sektory, které nejsou na tomto seznamu, budou mít velké problémy. Pokud ale bude seznam založen na tom, že na seznamu bude 10, e, nejvíce 10 těch nejefektivnějších, potom e, to bude mít samozřejmě lepší dopad a bude nás to nutit, aby v letech 2013-2014 se situace zlepšalo. Pane Rosy, váš argument e, je chybný. Není pravda, že nebudou eh, pracovní místa. Je třeba, abychom eh, měli ekologická pracovní místa. Já bych osobně chtěl mnohem silnější eh, směrnici. Já bych chtěl, aby každý platil za své povolenky. Ale jedna věc, kterou jsme přeci jenom prosadili, a bylo, že to nemůžeme, že nemůžeme povolenky rozdávat zdarma všem, aniž bychom zohlednili situaci ve třetích zemích. Já si myslím, že ti, kteří jsou spokojeni s dohodou, eh, měli by přijmout aspoň to, že je třeba, abychom se srovnávali s ostatními zeměmi. Eh, lidé, kteří chrání životní prostředí, se snaží situaci eh, řešit, ale najednou nyní někteří se snaží ignorovat eh, dohodu, kterou máme. A já si myslím, že musíme podpořit usnesení, protože jinak bychom se stavěli proti dohodě z minula. Pokud eh, to chápete, je nutné podpořit usnesení a nutit komisi k tomu, aby seznam opravila k tomu, co říkal pan Kalagan, eh, jaké sektory se kvalifikovaly, jaké ne. Já jsem četl zprávu UNESCO a nechápu to, že by evropská evropský průmysl byl eh, efektivnější eh, v nejrůznějších oblastech, ať už se jedná o jakékoliv oblasti. To jsou Eh, jasné ukazatele toho, že pokud se budeme srovnávat eh, s ostatními, mnoho odvětví zmizí a to bude správné. Eh, odpovídá to dohodě a pokud chceme podpořit dohodu, potom musíme podpořit toto usnesení. Ano. Neměli bychom se ale žádným způsobem vydírat zde ve výboru. Ten, kdo se seznam podpoří, a ten, kdo podpoří usnesení, je dobrým ochráncem životního prostředí, ten, kdo ho nepro, nepodpoří, není dobrým ochráncem, tak to není. A pane Šlitre, je potřeba správně se podívat na článek 10a a podívat se přesně na to, zda byla splněna kritéria či nikoli. A vyslechneme si k tomu později ještě komisi. Myslím si, že bychom pomalu měli uzavřít seznam řečníků. Ještě pět lidí se hlásí. Paní Slingenberg. A pan Dimas bude hovořit eh, později. A paní Slinenberg nám ale eh, řekne, jak to vypadá teď se seznamem. Nyní pan Žanju. Ano, jenom několik slov. Já skutečně se necítím příliš dobře v této diskuzi. Opakuji, že se necítím dobře v této diskuzi od začátku. V 11 hodin si vyslechneme pana komisaře Dimase. A teď jsem tady zaznamenal některá politická stanoviska, která nehovořila o legislativním procesu, který zde předtím proběhl. Já stejně jako ostatní jsem novým poslancem v Evropském parlamentu a zároveň se zabývám touto otázkou, takže jsem povinen se zabývat touto záležitostí a položit si otázku, zda dojde k pokroku v souvislosti s tím, co jsme rozhodli v minulosti. Vyslechl jsem si Lida McEvan před chvílí. Ona se za nás účastnila tohoto trialogu. A vyslechnu si za chvíli také pana komisaře, abych si udělal představu. A budu pak rozhodovat o tom, jak budu hlasovat ohledně tohoto usnesení. Myslím si, že je důležité, abychom si uvědomili, že toto rozhodnutí má být součástí hodnocení, které zahrnuje cíl, ke kterému směřujeme. Myslím si, že právní rámec, tak jak jsme ho přijali má být takovým rámcem, který nám umožní se chránit a postupovat proti eh, důsledkům této klimatické změny. Mně také připadá tento seznam příliš eh, široký v porovnání s ideálem, který si přeji v tomto boji proti oteplování, ale je otázka, zda tento seznam se může měnit, zvláště po Kodani v závislosti eh, na naší vůli. Pokud zítra mi bude řečeno, že je možnost měnit tento seznam, pak eh, z hlediska naší vůle v oblasti životního prostředí není žádný důvod, abychom nepokračovali v tomto legislativním procesu. Zazněly tady určité protiklady ze strany mých kolegů. Na jedné straně jsou zde kolegové, kteří odmítají hraniční daň na hranici Evropy a zároveň nám říkají, že tento seznam je příliš široký a že by bylo vhodné mít takovou politiku, která by byla důraznější eh, v životním prostředí. Já zde vnímám určité protiklady této otázce. Nebuďme pouze pragmatičtí, ale snažme se správně se účastnit tohoto postupu spolurozhodování, tak jak proběhl v posledních letech. Děkuji. Sencio Revelini má slovo. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. To je eh, důležité rozhodnutí a také obtížné. A já jsem opravdu nerozhodný v tom, jak se rozhodnout. Kolega Rosy má pravdu v tom, že abychom Eh, si udělali jasno o Evropě. Evropa je silná se slabými a slabá se silnými. Mimo naše území je jasné, že dochází k vysokým emisím, které se vymykají veškeré logice. A my Hmm, tedy máme připravit takovou strategii emisí, která bude celosvětová, která bude mezinárodní, nejen tedy evropská. Proto musím bohnout pěstí do stolu. Vtážu se. Není na čase, abychom tuto rozhodnost ukázali například v té souvislosti, kdy některé národy přišly do VTO, některé státy přišly do VTO aniž by museli učinit jakákoliv rozhodnutí či omezení eh, při ochraně životního prostředí. A nebo jsme eh, si jistí, že velké průmyslové lobby například, ty největší průmyslové lobby, se vůbec starají o to, jak my se rozhodneme. Protože naše rozhodnutí může být jen um, dalším eh, důvodem eh, pro tyto velké lobby k tomu, aby přenesli výrobu do mnohem permisivnějších států mimo území Evropské unie, kde je velice levná pracovní síla. To má samozřejmě obrovský dopad například na malé a střední podniky. Pro ně to může být nesmírně negativní rozhodnutí. A volná většina evropských podniků, a to je například malé střední podniky, jsou eh, v Itálii 90% veškerých podniků. A proto my bychom měli chránit malé a střední podniky v Evropě. Měli bychom být, měli bychom se chovat eh, správným způsobem, se, k silným i k těm, kdo jsou slabí, a proto já budu hlasovat proti tomuto usnesení. Já. Danke, Revellini. Dann... Dobře. Gabon Jan Gan Brandi bude hovořit. Voorzitter, dank u wel. Um, als nieuw lid van deze commissie... Pane předsedo, děkuji. Jako nový eh, člen tohoto výboru tak trochu překvapeně naslouchám této rozpravě. Mám pocit, že velký počet členů, které vystoupili v této diskuzi roku 2008, udělali jakýsi krok zpět a teď vedeme takovou trochu zástupnou diskuzi. Dnes se nejedná o tento seznam eh, výjimek. Já si myslím, že Toto vše je součástí balíčku, který byl minulý rok přijat a nebylo by dobré otevírat tuto diskuzi. Mě jako nového člena překvapuje harmonogram tohoto seznamu. Vím, že komise byla požádána a připravila tento seznam na tuto dobu, ale je to správný timing, je vhodné, aby tento seznam byl položen na stůl v tuto dobu můžeme opravdu být spokojeni s touto lhutou, s tímto datem. Jako liberál se myslím, že je nutné poskytnout podnikům určitou jistotu, aby mohli plánovat investice a aby byly v souladu s naší legislativou. Ale jakou jistotu zde mají tyto podniky, pokud teď eh, přijmeme eh, seznam, který pak nezbytně po Kodani bude změněn? Jakou jistotu zajišťujeme pro naše podniky pokud mi to někdo vysvětlí, pak jsem ochoten se nechat přesvědčit. Jakou jistotu může mít podnik, pokud tento seznam se bude měnit za několik měsíců? Chtěl bych se obrátit na komisi a zeptat se, zda je spokojena s tímto harmonogramem. A z tohoto důvodu podporuji usnesení, budu i nadále podporovat toto usnesení i po proběhlé diskuzi, protože by bylo dobré, aby po Kodani došlo k revizi. timing no A bohužel ty lhůty jsou stanoveny v zákoně a parlament to také přijal. Rolanda Hybna. Děkuji bardzo, paní przewodniczący. Szanowni państwo, ja Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem poslouchala, ale mi mám pocit, jako by se mi to snad jenom zdálo. Jsou pro nás evropské společnosti problémem. Mám pocit, že někdy nechápeme, že tyto společnosti nám poskytují práci a hospodářský růst. Hovoříme o evropských podnicích, jako kdyby dostávali něco zadarmo. A Evropané budou muset platit, nikoli Číňané. A pokud si chceme podržet hospodářský růst v dobách krize, musíme přemýšlet o tom, jak pomoci našim podnikům. Dále celou věc protahovat nemá smysl. Měli bychom umožnit podnikům, aby mohli investovat. Měli bychom umožnit podnikům, aby měli minimálně dva roky na to, aby se připravili na hospodářský růst, na dostání se z krize. Nemůžeme neustále hovořit o tom, jestli to nebo to odvětví bude na seznamu či nebude. Máme v Evropě mnoho hospodářských odvětví, která nebudou schopna a vyrovnat se s požadavkem využívání nových technologií, protože v těchto odvětvích tato, tyto nové technologie neexistují. A nemůžeme e, neustále balit nové požadavky na naše podniky a na tato odvětví můžeme příští rok opět o tomto tématu diskutovat. Mám pocit, jako bychom šli zpět, ale my musíme jít ku předu. Neměli bychom pros, eh, dále prodlužovat diskuzi o tom, zda je seznam dobrý nebo špatný eh, zda by měl být přehodnocen a tak dále. Nesmíme se bát rozhodnutí. Ja, bevor ich... Ano, než předám slovo dále, ještě se hlásí Satuhasi. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně ještě k tomu, co říkal pan Cebra, ještě jiní kolegové, kteří prohlásili, že ten seznam představen 10, jen to, že 10% eh, sektoru dostane tyto volné povolenky. 10% získává 100% volné, tedy zadarmo povolenky, jedná se o podniky, které jsou vysoce výkonné. Jiné podniky eh, v tomtež eh, sektoru eh, je obdrží také za jiných podmínek, což znamená podle komise 77 z těchto výrobních odvětví. Jedná se tedy o obrovské množství emisí, které budou nějakým způsobem ovlivněny těmito, směr, těmito právními zásadami. Při vyjednávání jsme diskutovali o tom, zda se věci mají dělat nebo mohou, zda tam má být tedy sloveso musí nebo může. Víte, že to je velice důležité v právním textu. V tomto právním textu je psáno musí. Je tu psáno, že musí být bráno v úvahu to, jak jednají třetí země. Takže není na politickém zhodnocení komise, zda se podle toho zařídí či nikoli. A právě tato podmínka nebyla splněna. Hmm, akce třetích států, které měly být brany v úvahu, tedy musí být brany v úvahu, se netýkají jen závazků nebo právně závazných zákazků třetích států, ale jedná se i o jejich konkrétní chování, o chování podniků v těchto zemích. A ani jedna z těchto dvou stránek e, působení e, třetích zemí nebyla vzáta v úvahu při vypočtení e, kritérií pro začlenění podniků do tohoto seznamu. Děkuji. Paní Schlimberg, mnoho otázek tady zaznělo. Jednak výtka ohledně kritérií, která nebyla naplněna z hlediska článku 10a. Pokud se to srovná s podobnými zařízeními v třetích státech. Takže tato, eh, toto kritérium nebylo naplněno. Pak další otázka. Proč je tento seznam tak dlouhý? Bylo to politické rozhodnutí? Tady bylo konkrétně eh, uvedeno novinařství. Pak se k tomu ještě připojuje otázka, na kterou by měl odpovědět pan komisař Dimas, kdy vznikne nový seznam po Kodani, jakým způsobem se bude účastnit parlament na vytváření nového seznamu a u toho nového seznamu dojde tedy ke změnám a zda tyto změny půjdou tedy obojím směrem, to znamená, zda odpadnou sektory, zda se připojí sektory a jak teda to bude vypadat. Nějakým způsobem se bude postupovat u tohoto nového seznamu a jaké jsou vaše záměry po Kodani. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vyjasnila bych několik věcí, než eh, o tom bude hovořit komisař. Z našeho pohledu je důležité zdůraznit, že tento návrh rozhodnutí eh, se soustředí na 20% jednostrané snížení ve chvíli, kdy ostatní země se nezaváží ke snížení emisí. A je to explicitně věc, která bude revidována s ohledem, s ohledem na Kodaň. To se praví v článku 10b. Komise před koncem června 2010 přijde se svým hodnocením a předloží odpovídající návrhy. Evropská rada minulý týden rovněž potvrdila, že náma bude přehodnocen s ohledem na výsledky Kodaně a zároveň, že je třeba mít na paměti, že jakékoliv změny s ohledem na Kodáň budou procházet postupem spolurozhodování a že o nich bude rozhodnuto společně radou a parlamentem. Chtěla bych zdůraznit, že návrh rozhodnutí je právně v pořádku. Komise zcela věrně sledovala ustanovení směrnice a naplnila kritéria, která a byla stanovena v minulém roce. Zároveň komise zcela věrně respektovala limit, který byl dohodnut minulý rok. Nebyl to návrh komise, komise si myslela, že to eh, není dobrý přístup, komise si myslela, že seznam by měl být vypracován po Kodani, ale rada a parlament rozhodli jinak. My to respektujeme. Pokud jde o respektování kritérií a pokud jde o to, eh, co dělají ostatní země, článek 10a odstavec 18 říká, že seznam by měl být eh, vypracován s ohledem na to, eh, kde jsou dostupné údaje k dispozici. A dále je třeba zohlednit dvě věci míra toho, do jaké, eh, do jaké míry tedy eh, třetí země se podílejí eh, na produkci v určitém sektoru, na to, jestli tyto země se zavázaly snižovat emise CO2. A také je třeba zohlednit míru toho, jaká zařízení pro snižování emisí CO2 existují v všechto zemích. A zda tato úroveň, tato míra je srovnatelná s mírou ve společenství. A to komise zohlednila. My jsme to zmínili také ve návrhu rozhodnutí v bodu odůvodnění 22 a poukázali jsme na to, že pouze Švýcarsko, některé další země učinily odpovídající kroky v daných odvětvích. Tyto země ale nepředstavují rozhodující podíl na celosvětové produkci v těchto sektorech. Dále se zde praví, že odpovídající údaje nutné pro hodnocení nejsou dostupné kvůli nesrovnatelnosti statistických definic a také z důvodu nedostatečných detailních údajů. Pouze Norsko, Švýcarsko a Island se plně zavázaly snižovat emise CO2 a nepředstavují přitom velký podíl na emisích v rámci celého světa. Není e, nutné tedy hodnotit podle pravidel a jejich efektivitu. A dále jsme provedli studii týkající se eh, celosvětové efektivity emisí CO2 a skleníkových plynů. A údaje, které jsme získali, ale nejsou dostatečně rozsáhlé, pokud jde o vypracovávání tohoto seznamu. A tato studie bude dostupná na našich webových stránkách. A teď bych zdůraznila eh, jeden prvek, kterého jsme si všimli. A ve, eh, v návrhu usnesení Evropského parlamentu o Kodani se říká, že Evropská unie je jedinou regionální entitou, entitou ve světě, která přijala závazné cíle, pokud je o snižování emisí skleníkových plynů, a to formou eh, klimatického balíčku. To je v odstavci 8. Komise s tím souhlasí souhlasí s tímto usnesením výboru pro životní prostředí. Evropská e, unie samozřejmě a komise se chtějí zasadit o závazné snižování emisí v Kodani. A tento seznam je ale vypracováván před Kodaní, jak jsme se dohodli minulý rok. A jak už jsem řekla, toto, tento seznam bude revidován s ohledem na to, co bude dohodnuto v Kodani. A takže to znamená, že komise skutečně respektovala veškerá ustanovení. A, a respektovala to, že seznam má být formálně přijat před koncem tohoto roku. Někteří hovořili o tom, že aukce jsou správným způsobem, jak rozdělovat povolenky. A aukce jsou v revidované směrnici o obchodování s povolenkami pravidlem. Přesto ale bylo dohodnuto, že budou některé sektory, které budou dostávat část povolenek zadarma a podle určitých benchmarků. My, se, eh, my ještě předložíme návrh týkající se těchto benchmarků. Nejde o výjimky pro všechna odvětví, a pro všechna odvětví, která jsou na seznamu. A půjde jenom o to, že eh, povolenky zdarma budou eh, ze 100% dostávat pouze podniky, které dosahují benchmarků. Eh, pouze eh, prvních 10%, nejlepších 10% podniků bude dostávat eh, povolenky ze 100% zdarma. Zda znělo zde číslo 77%, to není pravidl, pravdivé. 77% to je pokrytí celého průmyslu s ohledem na to, jaká část tedy průmyslu je na seznamu, ale eh, povolenky ze 100% zdarma bude dostávat jenom 10% nejlepších eh, podniků. A v, ve směrnici jsou stanovená jasná kritéria a, a eh, jasně se zde stanovuje, že spalovací průmysl musí být zahrnut do směrnice o obchodování s povolenkami. A například vinařský sektor je pokryt a právě jenom kvůli zařízení, spalovacím zařízením. Je třeba upozornit na to, že my zkrátka jenom aplikujeme kritéria. Například vinařský sektor obchoduje se třetími zeměmi se tři, ze 30 To bylo jedno z kritérií a tím se vinařský sektor dostal na seznam. Pokud jde o spalování a energetiku, nebude zde podle směrnice žádná výjimka pro výrobu elektřiny, ale mohla by, mohly by zde být volné povolenky pro a, produkci tepla. A pokud tedy v, v průmysle se soustředí na produkci tepla, potom může mít volné povolenky případně až ze 100%. Technicky je to samozřejmě složité, ale Nejedná se zde o 77% procentní pokrytí všech emisí a nejedná se zde o eh, eh, eh, výjimku pro všechna tato odvětví. Ja, Ano, děkuji mnohokrát paní Sinberg pro, za toto vysvětlení. Co se týče tohoto tématu, budeme o něm hlasovat po vystoupení pana komisaře Dimas, který se k tomu vyjádří. Navrhuji, abychom přešli k dalšímu bodu programu, a sice je to bod číslo 8. Ano, technická připomínka. Michael Eh, bych chtěl, abychom eh, po té, co bude komisař Dimas hovořit, měli pět minut času, abychom zhodnotili co, to, co řekl. Takže eh, před hlasováním prosím jenom o pět minut času. Ano, rozumím tomu, ale bude to obtížné, pokud to přerušíme po 12. hodině. Lidi se tu budou měnit, protože se bude připravovat hlasování, ale samozřejmě výbor má svobodu, aby o tom rozhodl. Chcete se k tomu vyjádřit? Chris Davis. Já souhlasím s Lindou McEvan. My jsme včera hovořili v rámci naší politické skupiny, e, jsou zde různé názory, shodli jsme se na tom, že chceme vyslechnout komisaře Dimase a budeme e, se rozhodovat na základě toho, co jsme teď slyšeli od komise a co uslyšíme od komisaře. Ale budeme potřebovat pár minut na to, aby jsme se dohodli. A, a pane předsedo, my nechceme jít a e, ven, a chceme zůstat tady, jenom se nějak se skupíme a dohodneme se. Pan Sonich? Myslím, že všechny argumenty tady zůstaly už powiedziane. Nie Já myslím, že všechny argumenty byly e, již zmíněny. Nevím, možná, že pan e, komisař e, nám předloží zásadně novou věc, ale já si myslím, že není nutné dělat přestávku před hlasováním. Dobře, takže dejme tomu ve čtvrt na jednu budeme mít hlasování, tedy Eh, takže mohli bychom nějakým způsobem tedy tuto přestávku udělat, ale přitom tedy zůstat zde v sále, tak aby se, eh, to, aby se tento výbor nerozprchl. Takže dostáváme se k dalšímu eh, bodu a sice zpráva paní Rozbach. Jedná se o umluvu o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku, umluva OSPAR v souvislosti s ukládáním toků oxidu uhličitého v geologických formacích. Možná paní zpravodajka by mohla říci, jaké pozměňovací návrhy doporučuje. Paní Rozbach. Jo, min græske Kriton. Já zde mám pozměňovací návrhy, a které jsem předložila proto, aby byla situace jasnější. Od poslední schůze jsem hovořila s právní službou a ta říká, že toto řešení je dobré a pokud tedy bude zaručeno bezpečné ukládání. A vědci ale říkají, že je třeba pět energetických jednotek na to, aby mohla být uložena jedna jednotka CO2. Plyn je nejdříve třeba, skapal, třeba skapalnit a poté teprve může být uložen pod zemí. Dotazovaní vědci tedy navrhovali, zda by nebylo lepší využít těchto peněz pro hledání lepších řešení. My ale samozřejmě můžeme hlasovat pouze o tomto dokumentu. A z tohoto důvodu se mohou vyslovit pro pozměňovací návrh. A v dlouhodobém výhledu bychom ale měli najít lepší řešení. Děkuji. Paní Rozbach? a náš zpravodaj ohledně eh, CCS, Chris Davis. Thank you, Chairman. This is my op- Děkuji, pane předsedo. Toto je moje příležitost, abych vám řekl o semináři, který organizuje během poledne o eh, ukládání a zachycování uhlíku. Takže prosím vás, eh, přijďte dnes v poledne a budeme zde mít zástupce z komise, odpovídajících generálních ředitelství. Já vím, že existuje hodně skepce, pokud jde o zachycování CO2 a ukládání CO2 pod zemí. Já jsem hovořil s expertem z Číny před třemi roky a on poukazoval na to, jak strašně moc se ve světě stále více používají fosilní paliva. A poukazoval na to, že pokud budeme mít obnovitelné zdroje v budoucnosti, bude to jenom na to, abychom pokryli rostoucí poptávku a že fosilní paliva budeme používat i v následujících letech. A z tohoto důvodu je nutné zachycovat CO2, které vzniká spalováním fosilních paliv. Před 18 měsíci jsme, myslím, poprvé hovořili o eh, něčem, co je eh, co se odráží také v této zprávě. A objevilo se zde mnoho skepse, ale o šest měsíců později jsme hlasovali o směrnici. A poté jsme hlasovali také o obchodování s emisními povolenkami a souhlasili jsme s tím, že budeme eh, podporovat a systém zachycování. Parlament přesvědčil ministry, aby eh, něco takového přijali minulý rok. Je to tedy určitá věc, která jde ruku v ruce se skepticismem, ale přesto je to důležitý krok pro boj proti klimatickým změnám. Máme zde teď eh, nové funkční období, nové poslance a existují zde stejné obavy týkající se toho, zda tato technologie zachycování a ukládání uhlíku je dobrá a spolehlivá. A mnoho argumentů už jsme slyšeli, ale většina z nás si myslím je vědoma toho, že je to nákladné, ale dokud používáme fosilní paliva, musíme mít tuto technologii. Evropa nesmí zahálet eh, a nechat to na ostatních zemích. Musíme převzít iniciativu. A chtěl bych tedy ještě jednou pozvat eh, ostatní poslance, aby přišli na můj seminář. Přes ano, takže to byl odkaz na to, jakým způsobem můžeme správně strávit přestávku. Já bych chtěla říci, že delegace Envy ve Washingtonu eh, oznámila, že eh, byl uveden do provozu podnik ve Virginii, který právě má takovéto zařízení CCS, takže vidíte, že to probíhá v USA, v Číně a také u nás. Tato otázka zde existuje z hlediska uložiště CO2. Je to aktuální tematika. Takže měli bychom zkusit hlasovat, abychom si ověřili, zda zařízení funguje. Takže zeptám se, bude sněžit o Vánocích či nikoliv? Takže kdo chce mít sníh, tak ať zmáčkne zelenou. Takže zkusíme eh, funkčnost našeho hlasovacího zařízení. Prosím o tuto zkoušku. Všichni hlasovali. Ještě nikoliv. Takže pět, by, pět členů by mohlo ještě hlasovat. Potřebujeme ještě pět hlasů z těch přítomných. Takže končím hlasování. Takže mělo by sněžit o Vánocích, to je názor většiny. Eh, zařízení funguje. Dobře, takže teď budeme hlasovat o, tomto, o této zprávě paní Rozbakové, pozměňovací návrh 1. Máte ještě eh, připomínku? Chcete, máte nějakou technickou připomínku? Můžete se vyjádřit. Mikrofon, prosím. Eh, diskuze je ještě otevřená, ne? Já jsem se chtěl ještě k tomu vyjádřit, k tomuto tématu. Dobře, takže máte slovo. Pan Tatarela může mluvit. Ano. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych se chtěl zmínit ještě o některých eh, argumentech. Jedná se uložiště eh, CO2 a také dalších plynů. Myslím si, že zde existuje určitá přidaná hodnota z hlediska zpravování rizik CCS Víte, že existuje asi desítka aktivních eh, sopek eh, a mezi nimi jsou velmi nebezpečné. Takže jde o to, jakým způsobem se bude chovat uložené CO2 v podloží a jaká rizika souvisí s tímto eh, podzemním uložištěm a zda tato rizika můžeme skutečně správně řídit. Jde o to, že se musíme opírat o vědeckou základnu, ta má skutečně strategický význam proto abychom zjistili, zda CCS můžeme takto skladovat, zvláště z hlediska metanu a z hlediska zvyšování strategických zásob. Popravdě řečeno, ekologická revoluce v budoucích letech se bude opírat o možnosti CCS, tedy skladování CO2. Ovšem eh, o této technologii zatím ještě nemáme příliš mnoho informací. Někde se objevují také zkreslené informace ohledně obnovitelných zdrojů. V každém případě je velice obtížné eh, rozhodnout o umístění například eh, jaderné elektrárny. Eh, navíc samozřejmě potřebujeme obrovské prostory, pokud chceme například nainstalovat solární panely. Existuje nedávná zpráva, která zdůrazňuje nutnost podpořit všechny energetické technologie a zvláštní eh, význam věnovat technologii CCS, která by se vztahovala nejenom na uhlíkové elektrárny, ale také na rafinérie, na cementárny, na eh, odpadové hospodářství a tak dále. To znamená, že systém CCS vyžaduje, aby vlády v Evropě našly finanční nástroje, které by umožnily snížit náklady eh, na zavádění těchto systémů CCS. Pane Tatarela, já jsem vás nechtěl přerušit. My teď budeme hlasovat. Není to eh, moment rozpravy. Já jsem myslel, že máte nějaký, nějaké vystoupení k pozměňovacímu návrhu. Rozprava již proběhla, takže teď není rozprava. Teď budeme hlasovat k této Eh, zprávě. Paní Rozbach má ještě připomínku? K hlasování, prosím, nikoliv k těm kontroverzním záležitostem. Ano, já bych chtěla jenom zareagovat na pana Tartarelu. Eh, hovořil o tom, eh, hovořil o uložištích, bude se jednat tedy o uložiště pod mořským dnem. Eh, a myslím, že nyní bychom měli přistoupit tedy k hlasování. Dobře, takže pozměňovací návrh číslo jedna, autorka paní Rozbach, budeme hlasovat elektronicky, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Promiňte, říká pan předseda, hlasování je zahájeno, všichni hlasovali, hlasování je uzavřeno takže 50 pro, jeden se zdržel, jeden proti, přijato. Pozměňovací návrh číslo 4, autorka Kryton Arsenis, eh, hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 49 pro, 4 proti, přijato. Pozměňovací návrh číslo 2, paní Rozbach, autorka, eh, hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 47 pro, 4 proti, jeden hlas se zdržel, přijato. A nyní pozměňovací návrh 3, autorka paní Rozbach. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. 47 pro, pro, 5 proti, jeden se zdržel, také přijato. A nyní máme konečné hlasování k celé zprávě. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. 48 pro, jeden proti, tři hlasy se zdrželi. Srdečně blahopřejeme paní Rozbach k této zprávě. A nyní máme další bod, číslo 9. Otázka k ústnímu zodpovězení radě o nekuřáckém prostředí. Prvního prosince rada přijme závěry a parlament z časových důvodů se bude tohoto účastnit v podobě této otázky k ústnímu zodpovězení eh, a měli bychom k tomu přijmout eh, usnesení v listopadu. Paní Estrela se k tomu hlásí. Děkuji. Pane předsedo, já jsem zpravodajkou týkající se tohoto stanoviska. Já si myslím, že je odůvodněné, abychom položili tuto otázku týkající se nekuřáckého prostředí radě. Nemá to žádný vliv na doporučení rady, ale jedná se o posílení tohoto, a eh, tohoto přístupu. Je nepřijatelné, aby rada nezohledňovala názory parlamentu. Tento dokument parlament dostal během volební přestávky v době, kdy se noví poslanci poté dostávali do Evropského parlamentu a kde byly vytvářeny výbory, včetně tohoto výboru. A tento výbor byl ustaven teprve nakonec v září. Evropský parlament nemohl předložit více stanovisek, než mohl v období pouze jednoho měsíce. Musíme postupovat odpovídajícím způsobem. Musíme diskutovat o věci ve výborech, musíme vyslechnout stínové zpravodaje, musíme hlasovat ve výboru a poté musíme čekat na překlad dokumentů. A poté se musí hovořit v plénu a hlasovat v plénu. To je tedy postup. Takže Eh, ze 100% bylo nemožné, abychom splnili lhůtu, kterou navrhla rada. Z tohoto důvodu se domnívám, že je naprosto nepřijatelné, aby Rada takovýmto způsobem nerespektovala postoj Evropského parlamentu. Já chápu eh, to, že švédské předsednictví chce ukončit eh, toto téma, dotáhnout ho do konce. Ale zároveň je nutné, aby rada chápala náš postoj a to, že eh, u tématu, které je takto důležité jako toto téma, je nutné, aby všechny instituce se vyjádřily a byly zastoupeny. Z tohoto důvodu bych chtěla požádat kolegy, aby podpořili tuto otázku k ústnímu zodpovězení, aby nám rada mohla vysvětlit, proč chtějí tuto věc uspěchat a nečekat na stanovisko parlamentu. Děkuji, paní Estralu. A vy jste poukázala na to, že během ustavování parlamentu nebylo dostatek času, aby se tato věc dostala do výboru. Z tohoto důvodu máme tedy otázku k ústnímu zodpovězení. Nevidím žádné připomínky, takže můžeme hlasovat o přijetí této otázky k ústnímu zodpovězení. Zahajuji hlasování. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Ano. Výsledek je 45 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Otázka k ústnímu zodpovězení je přijata. Takže máme několik minut čas, máme přestávku, budeme čekat na komisaře Dimase, přerušuji schůzi. to Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, budeme pokračovat v našem zasedání. Dovolím si ještě z nizozemského parlamentu eh, přivítat paní Lisbeth Spies, která eh, pracuje eh, v ekologickém výboru tohoto parlamentu. Jsme vždy rádi, když můžeme pozdravit naše kolegy z národních parlamentů. Vítejte stejně srdečně. Vítám zde ve výboru pana komisaře Dimase pan Dimas ještě bude, fungovat, ještě bude 33 eh, dnů, které uplynou do zasedání v Kodani a eh, jistě tušíte, jaké očekávání se spojuje s možnou světovou dohodou, tedy týkající se období po Kyotu. Jsme velice napětí a těšíme se, co nám řeknete ohledně těchto záležitostí a Evropské unie. Samozřejmě budeme zvědaví, jakým způsobem se zde vytvoří přemostění k USA a k dalším státům. Nechtěl bych ztrácet eh, čas. Zítra bude eh, velmi zajímavá diskuze také mm, ohledně mm, úniku eh, uhlíku. Měli jsme velmi zajímavou diskuzi a rozhodli jsme se, že hlasování proběhne po diskuzi s vámi. Bylo by dobré, abyste se také vyjádřil k postupu po Kodani, to znamená, jakým způsobem se bude přistupovat k článku 10b, zda komise bude revidovat tento seznam a zvláště by nás zajímalo, jakým způsobem se bude parlament účastnit tohoto procesu. To jsou dvě témata, která eh, jednoznačně souvisejí. Máte slovo. Κύριοι, Σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ανταλλάξω. Já bych chtěla poděkovat za eh, příležitost, že si zde s vámi mohu vyměnit názory, pokud jde o představy Evropské unie ke Kodani, ke klimatické konferenci v Kodani. Tato konference se bude konat od 7. prosince. Komise a Evropský parlament hrály velice důležitou roli při přípravě ambiciózní evropské politiky ke klimatickým změnám. A ve světě jsme převzali vůdčí roli spolu s ostatními rozvojovými i rozvinutými zeměmi. Chtěl bych poukázat na to, že spolupráce se osvědčila a doufám, že přinese v Kodani své plody. Těší mě, že parlament vysílá také velice velkou delegaci do Kodaně. Chtěl bych se věnovat nejdůležitějším problémům, které musíme řešit, abychom dosáhli v Kodani dohody. Jedná se o tři největší výzvy. Za prvé, jak zaručíme, že rozvinuté země a budou mít právně závazné cíle ke snižování emisí, aby byl nárůst teploty omezen na maximálně 2 stupně. Za druhé, jak můžeme zaručit, že rozvojové země a především a ty největší hospodářství učiní odpovídající opatření pro to, aby omezili růst svých emisí CO2. A za třetí je otázka, jak bude zaručeno financování aby rozvojové země měly podporu při dosahování svých cílů. Jedná se o přizpůsobení se klimatickým změnám, které už probíhají a přizpůsobení se jejich dopadům a jedná se také o financování opatření týkající se snižování emisí CO2 v těchto zemích. Klimatická konference OSN v Odani bude v každém případě rozhodující pro mezinárodní politiku v oblasti klimatických změn. Evropská unie musí být dobrým příkladem v každém případě. Ovšem Kodaň a může být jenom určitým východiskem pro další změny v klimatické politice. A my doufáme, že celý svět se poté vydá jasným směrem, který povede a ke snižování emisí CO2 v našem hospodářství. My v Evropské unii už jsme podnikli odpovídající kroky a požadujeme také od rozvojových zemí, aby se nyní soustředili na snižování emisí. Chceme dosáhnout do roku 2020 až 30% snížení, pokud eh, budou podobné cíle dohodnuty v Kodaně s ostatními zeměmi. Samozřejmě a každá země musí a přispět odpovídajícím způsobem ke snižování emisí. Chceme mít vyrovnaná kritéria, jako jsou například následující. Jde o to, eh, řešit způsob, jak získat finanční prostředky. A je třeba zohlednit a příjem na hlavu v těchto zemích. A je třeba se podívat na možnosti snižování emisí CO2 v jednotlivých zemích. Dále je třeba zohlednit to, co už daná země udělala pro to, aby snížila své emise CO2 a emise skleníkových plynů. Co už se v posledních letech eh, v dané zemi eh, odálo od roku 1990. Dále eh, je třeba zohledňovat otázku toho, jak roste populace těchto zemí je eh, nutné, aby rozvinuté země měly odpovídající závazky. Pokud eh, rozvinuté země závazky budou mít, Evropská unie sníží své emise o 30 tato iniciativa Evropská, Evropské unie už vedla k mezinárodním rozhovorům, které přinesly odpovídající výsledky. Některé eh, rozvinuté země už se zavázaly, že budou snižovat emise CO2 a z části také zvýšily své cíle. Jedná se především o Japonsko a Austrálii v poslední době. U jiných průmyslových zemí eh, však ještě nedošlo k jasným závazkům. Návrh eh, Ruska, USA, Ukrajiny a Kanady eh, není dostatečná pro snižování emisí. My se snažíme vyjednávat s průmyslovými zeměmi a snažíme se poukazovat na to, že pokud nebudeme jednat my, nemůžeme očekávat od rychle se rozvíjejících ekonomik, že budou řešit změny klimatu. Musíme ale jasně poukazovat na to, že opatření pouze v průmyslových zemích nestačí. A protože celosvětové údaje ukazují, že i rychle se rozvíjející ekonomiky produkují hodně emisí. Tyto ekonomiky musí převzít eh, vůdčí roli nebo rozhodující roli. Nemůžeme od nich eh, na tomto místě očekávat, že jednoznačně sníží emise CO2, ale v každém případě je třeba, aby nárůst těchto emisí byl zpomalen v těchto zemích. Jedná se o e, snižování o 15 až 30 do roku 2020. Je tedy nutné, aby tyto země e, se začaly chovat jinak, než se chovaly do posud. Do roku 2020 e, se musíme snažit omezit nárůst teploty pod 2 Je nutné, abychom do roku 2050 eh, dosáhly případně i snížení o 50 eh, To by ale vyžadovalo, aby i rychle se rozvíjející ekonomiky snížily své emise. Na Bali bylo dohodnuto, že rozvojové země a učiní odpovídající národní opatření a že za to dostanou technickou a finanční pomoc od průmyslových zemí. Evropská unie navrhla, aby rozvojové země měl, předložili národní plány pro boj proti klimatickým změnám a plány toho, jak by se měly redukovat emise v nejdůležitějších průmyslových odvětvích. A byly tedy předloženy národní plány a v těchto plánech musí být obsaženy zcela konkrétní opatření. A tyto plány musí také obsahovat opatření, která jsou realizovatelná v dané zemi a která mohou mít pozitivní vliv na situaci na trhu s CO2 na mezinárodní úrovni. A tato opatření vycházejí často z mezinárodní finanční podpory. Je nutné vytvořit odpovídající mechanismus koordinace, a který také zhodnotí potřebu financování a který stanoví kritéria pro financování jednotlivých opatření. To je velice důležité s ohledem tedy na snižování emisí CO2 v rozvojových zemích. Politika klimatických změn může být úspěšná jedině ve chvíli, kdy vyřešíme otázku financování. A poukázali jsme na to také ve svém sdělení o klimatických změnách a emisích skleníkových plynů. Rozhodnutí z posledního samitu Evropské unie a poukazuje na to, že Evropská unie se bude účastnit také financování a rada odsouhlasila eh, hodnocení komise, že asi 100 miliard eh, eur bude potřeba každý rok pro to, aby a eh, byla financována opatření a v rozvojových zemích. Je nutné tedy propojit národní opatření, mezinárodní financování a obchod s emisními povolenkami. Je nutné poskytnout financování mezi 22 eh, až 50 miliardami eh, za rok od roku 2020. Je třeba eh, zohlednit a příspěvek rychle se rozvíjejících ekonomik A to znamená, že příspěvek Evropské unie bude asi 2,5 miliardy ročně. Komise předloží návrh, jak by Evropská unie měla využít eh, svého rozpočtu, aby mohla financovat tuto pomoc. Samozřejmě, pokud se bude využívat evropský rozpočet, bude Evropský parlament eh, mít na rozhodování vliv. A my a eh, chceme také se podívat na to, jakým způsobem bude zátěž rozdělena mezi jednotlivé země Evropské unie. již teď existuje potřeba financování. A už od roku 2013 navrhujeme, aby existovalo financování 5 až 7 miliard ročně pro rozvojové země. Evropský parlament podporuje snahy komise v oblasti boje proti klimatickým změnám. My považujeme váš příspěvek za velmi důležitý. A velice podstatné jsou také kontakty v rámci OSN. A možná bych řekl něco eh, k tomu, co proběhlo při vyjednávání, nebo vy jste měli eh, vyjednávání se zástupci eh, ve Washingtonu, to určitě bylo také velice podstatné. Já jsem velice rád za naši plodnou spolupráci a chtěl bych vám poděkovat za vaši iniciativu usnesení, a které by mělo být odhlasováno, pokud jde o strategii Evropské unie s ohledem na konferenci v Kodani. Evropská unie se musí zasadit o to, aby v Kodani bylo dosaženo dohody a aby globální teplota nevzrostla nad 2 Proto je nutné angažma jak rozvojových zemí, tak průmyslových zemí. Všichni musíme tahnout za jeden pro vás. Evropská komise je ráda, že Evropský parlament podporuje řešení vycházející z trhu a že také podporuje mechanismus um, rozvojových projektů a mechanismus obchodování s emisemi. Evropský parlament také se snaží poukazovat na odlesňování a na boj proti odlesňování. V a na nutnost chránit biodiverzitu. Myslím si, že jsme si všichni zajedno, že klimatické změny jsou velkým problémem na celosvětovém poli. Nesmíme ale ani přes klimatické změny zapomínat na to, že příští rok budeme mít rok biodiverzity a že klimatické změny ovlivňují naši planetu, především pak biodiverzitu na naší planetě. Pokud si přejete, mohu vám zodpovědět také různé dotazy, nebo mám ještě eh, dál eh, pokračovat? Decision on sectors deemed to be exposed to carbon. Co se týče rozhodnutí o odvětvích, eh, eh, kterých se týká unik uhlíku, je třeba zdůraznit, že toto rozhodnutí se zabývá snížením emisí o 20 A do 30. června 2010 komise musí na základě mezinárodního vyjednávání předložit zprávu Evropského parlamentu, hodnotící zprávu, která bude do, mm, doprovázena patřičnými návrhy. Evropská rada minulý týden potvrdila, že tento seznam bude revidován na základě eh, jednání o klimatických změnách. To je tedy e, přímo citovaný 22. článek eh, návrhu eh, závěru ze sumitu V reakci na vaše hlasování, které se týká právě eh, tohoto rozhodnutí o odvětví, kterým hrozí značné riziko úniku uhlíku, chci zdůraznit, že toto rozhodnutí je právně v pořádku, e, protože články 10a a 18, potom článek 18 e, ukazují na to, e, že musíme zohledňovat důležité údaje. Třetí země, které jsou které mají výrazné průmyslové odvětví či podvětví pro únik eh, uhlíku, se musí zavázat také ke snižování eh, skleníkových plynů. A, a jejich pravidla musí být srovnatelná s pravidly platnými v Evropském společenství. Proto Evropská komise se zmiňuje také o tomto hodnocení z článku 22 Island, eh, Švýcarsko, Norsko se, se zavázali rozhodně, že budou snižovat eh, produkci CO2. A eh, za druhé, co se týče výkonnosti zachycování uhlíků, nemáme ještě dostupná, dostupné údaje, protože nejsou jasné definice statistik a nejsou dostupná globální údaje, které se týkají jednotlivých odvětví a podvětví. Protože tento návrh rozhodnutí hovoří jen o Norsku, eh, Švýcarsku a Islandu, které jsou tedy rozhodnuty respektovat tato pravidla a nebudou eh, tedy výrazným způsobem přispívat k úniku uhlíku, eh, nemá nemá smysl se o tom eh, dále eh, rozebírat. Eh, komise šla možná o krok dál, než bylo nutné. Dalším krokem je studie ohledně celosvětové výkonnosti snižování emisí skleníkových plynů. Nicméně údaje ještě nejsou dostatečné na to, aby tato studie přinesla zásadní závěry. Tato studie, až bude hotová, bude tedy také předložena. A pak je tu návrh o usnesení o koreňské konferenci, které stanoví, že Evropská unie je jediný, jediné regionální těleso ve světě, které se rozhodlo přijmout závazné limity ohledně emisí CO2 a to v energetickém balíčku a balíčku pro životní prostředí komise souhlasí s tímto usnesením Envy a očekává, že třetí země také přijmou závazné cíle o snižování emisí. Rozhodnutí o odvětvích, které mohou mít unik uhlíku, odráží e, právě e, tuto situaci. A proto to rozhodnutí komise bude revidováno po poté, až proběhne konference v Kodani. To si myslím, že v kostce všechno. Děkuji, pane komisaři Dimasi, za tuto prezentaci. Bylo to jednoznačně řečeno. Po Kodani dojde tedy k revizi tohoto seznamu a samozřejmě i parlament se bude účastnit, tak to stojí v zákoně. Drazí kolegové, pravděpodobně mnoho členů by se k tomu chtělo vyjádřit a to nepůjde. Máme už 26 přihlášek, 27 přihlášek, teď uzavírám tento seznam. Musíme to ukončit, samozřejmě to nebude možné všem dát slovo. Pokusím se tedy eh, dát každému asi jednu minutu a půl a bude to přísně dodržováno tak aby se mohli všichni vyjádřit. Takže eh, Karl Florenz, minuta a půl, hodiny se spouští teď. Takže pokusím se velmi krátce. A nejlepší by bylo položit otázky ohledně Kodaně, neměly by to být obecná vystoupení. A to se týká všech, nejenom pana Florence. Takže eh, bude to velmi krátké, teď mi již utekl určitý čas. Uh, Eh, Pane komisaři, vy jste hovořil o strategii EU, ale jak vypadá negociační strategie? Máme tady 31 dnů do Kodaně. Eh, to jsou dlouhé koridory do té doby. Jaké signály jste zaznamenal v tomto smyslu? Je jasné, že to bude velmi obtížné. A druhá otázka. Včera předešlé noci eh, delegace USA, tam jednala také se zástupci Rady a komise. Chtěl bych vědět, jaká strategie vyjednávání z toho vzešla. Děkuji, Linda McEwen. Děkuji, pane předsedo. Bude to postručné, pane komisaři. Minulý týden na Evropské radě se diskutovalo o financích, ale nebyly jasné eh, částky jak velký problém to bude v mezinárodním vyjednávání vzhledem k tomu, že chceme mít vedoucí postavení. A potom unik uhlíku, o kterém se bude tady hlasovat, zmiňoval jste různé eh, aktéry mezinárodní, k, eh, k, různé státy, které by také měly zmírňovat svou produkci CO2. Například pokud se Spojené státy eh, zavážou k tomu, že budou mít obchodování s uhlíkem podobné, jako máme my, jaké sektory, které jste identifikoval na tomto seznamu, eh, by mohly být vymazány z toho seznamu. Ten seznam, ať už bude vypadat jakkoliv, eh, vrátí se nám opět jako součást polorozvracího postupu, abychom mohli také přispět. Chris Davis? Pane předsedo, Doufám, že nám pan komisař ještě k tomuto promluví, ale pokud ne, rád bych mu teď poděkoval a jeho týmu za vykonanou práci za posledních pět let. Víme, že tu byla celá řada frustrací a kritik, ale co se týče klimatických změn, myslím, že můžeme být hrdí, takže ještě jednou mu chci poděkovat. Konkrétní věci o kodaní. Před dvěma měsíci nám bylo řečeno, že to je minimální cíl toho, jak soudit pozitivní výsledek. A to jsou opatření, která eh, budou bránit tomu, aby se teplota zvyšovala více než 2 stupně. A všechny velké státy by se měly k tomu zavázat a eh, měly, mělo by tedy padnout rozhodnutí, že se budou zpřísňovat pravidla protože to technologie budou umožňovat. Teď se ale říká, že dánská vláda nebo OSN chtějí rozvolnit tato pravidla. Takže teď snažíme se vytvořit nějakou politickou strukturu, aby budoucí konference mohla zajistit dohodu, konkrétní dohodu. Můžete nám vysvětlit, co to tedy znamená? Jaké jsou tedy minimální požadavky toho, aby jste považovali Kodaň za úspěšnou? Satuhasi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také, pane komisaři, že jste přišel. Jedna otázka, která souvisejí souvisí s touto eh, rozpravou o úniku uhlíku. Hovoříte, že to má na stole, toto rozhodnutí, že platí pro jednostrané 20% snížení. Zakládá se toto rozhodnutí na předpokladu, že nikdo jiný, kromě EU, tento krok neučiní. Tak, a jaké je vaše hodnocení v průběhu těchto jednání Eh, současné situace mm, závazků jiných států? Máte pocit, že nikdo takovýto krok neudělá? A nebo máte pocit, že další velké státy důležité ekonomiky takto zpřísní pravidla? Jaká je tedy situace podle vás? Také jste řekl, že únik uhlíku bude revidován po koreňské konferenci a že se bude odehrávat ve spolurozvacím postupu. Jak si představujete, že to bude vypadat? Opravdu jste přesvědčen, že ve spolurozvacím postupu po koreňské konferenci jednotlivá nebo nějaké odvětví bude vyňato z toho seznamu? Nebojíte se spíš, že všichni ty lobbysté prohlásí, že z toho máme obrovský prospěch, takže eh, si chtějí eh, podechat své místo na seznamu. Miroslav Děkuji, Miroslav Housky. Thank you very much indeed, Mr. President. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři, mezi námi. Jsem rád, že jste mezi nás přišel. Koreňská konference je za dveřmi. Ptám se, když hovoříme o vyjednávání Mluví se o Spojených státech, Japonsku a Číně jako o moderních státech. Možná, že největším problémem bude Indie. Máte jakékoliv informace o stávající pozici Indie, která se rozvíjí velice rychle? A myslím, že na třetím místě v, ve znečišťování. Děkuji, Oreste Signor Rossi. grazie. Pan Rossi. Děkuji, eh, pane komisaře. Já jsem očekával, že takový zkušený politik jako vy eh, řekne také něco ve prospěch eh, Evropy. Vy jste hovořil o třech snižovat emise v EU, což stojí peníze průmysl. Poté aby třetí státy a rozvojové státy garantovaly, že budou snižovat emise, ale to bude spojené s financováním ze strany EU, abychom takto podpořili ty rozvojové země. Takže abychom rozvoj, eh, podpořili technologický rozvoj v zemích, které pak konkurují Evropské unii. To znamená, že my chceme financovat průmyslové podniky v cizích zemích, aby zlepšili svou technologii a byly lepší konkurenci našim podnikům. Naše podniky chcete přimět k tomu, aby ještě více omezily emise. A to jsou tedy cíle, které si klade Evropská komise, tak já jako Evropan se děsím, toho, jaké budou výsledky delokalizací průmyslových podniků z Evropy do třetích států. Protože tady jsou jen náklady a na druhé straně hranic jsou peníze zaměřené na investice do technologií. Prosím, podívejte se do vlastního svědomí. Já jsem čekal, od vás jako komisaře, jak podpoříte eh, podniky, které jsou v kritických podmínkách zde v Evropské unii, že budete podporovat eh, podniky třetí států a hm, stěžovat podmínky těm našim. Richard eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl využít tohoto času a poděkovat panu komisaři za tuto práci, kterou vykonal v životním prostředí. A chtěl bych se ho zeptat, jaký je jeho názor na mm, e, začlenění delegace Evropského parlamentu do jednání z hlediska Kodaně. Jakým způsobem se chcete stát skutečně tím jakýmsi převodovým řemenem ohledně obyvatelstva? a jak začlenit naší delegaci. Samozřejmě je tady Čína, India, další státy, které nesází příliš na přímé snížení CO2. Jaká kritéria byste vy použil, kdybyste chtěl hovořit o e, spojení této otázky e, s negativním vyústěním nebo pozitivním vyústěním Kodaně? Máme tady systém ETS a mnoho zdrojů se e, věnuje na nezbytné investice. V jiných oblastech světa se tak nepostupuje. Jak bychom mohli zajistit, aby tyto investice zůstaly v těchto podnicích, kde byly vykonány na pozadí tedy toho celosvětového kontextu tvrdé hospodářské soutěže? Děkuji. Gaston Franco. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Samozřejmě, že bych vám chtěl poděkovat jako kolegové. V rámci přípravy Kodaně se málo, podle mého názoru, hovořilo o významu lesů právě v boji proti klimatické změně. Rád bych se seznámil s vaším stanoviskem. Je nutné bojovat proti odlesňování a zde se velice často zapomíná na tuto záležitost eh, ve snaze zajištění trvalého vývoje lesnictví v Evropě. Mělo by se to zdůrazňovat. Co se týče odlesňování, i když eh, zde je otázka nezbytné dohody o financování, to je samotné jádro tohoto problému, ale přesto je nutné zvýšit odpovědnost těch tropických zemí, zvláště v oblasti národních programů, které by se měly zaměřit proti odlesňování v rámci například iniciativy RED. Jakým způsobem by se tady dalo postupovat tak, aby rozvinuté země mohly také vznášet požadavky na rozvojové země? Co udělá komise proto, aby zajistila účast těchto příslušných zemí na programu spolupráce v oblasti boje proti odlesňování? Vedle těchto mnějších opatření spolupráce v boji proti odlesňování přerušuje pan předseda Mario Perelo je další řečník. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Dinmasi, beru na vědomí velkou pozornost, kterou věnujete otázce Středomoří a znečištění jedovatými a látkami, protože některé lodě vypustily nebo nechaly uniknout tyto jedovaté škodlivé látky do moře. Sležoval, sledoval jsem také velice pozorně vaši eh, zprávu o mnoha problémech, se kterými se Evropa potýká. A tyto problémy jsou na pracovním programu jak Evropské komise, tak celé Evropské unie a jak již tedy opakují se pro nás důležité. Byl jste do jisté míry vyčerpávající. A na základě mm, otázek předřečníků určitě se dozvíme ještě víc. A teď už na závěr položím otázku. Já po Kodani budeme mít možnost diskutovat o výsledcích toho, co e, učinila komise. E, Děkuji. Takže chtěli bychom hovořit o, o otázkách, které byly na programu. Nevím, jestli e, otázka lodí je součástí tohoto tématu. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jsem vždy rád, když vás mohu zde uvítat na našem výboru. Co se týče Kodaně a výkonnosti Evropské unie, Existuje zde odlišný názor, který tvrdí, že chce podporovat vytvoření nové dohody. V USA je velmi obtížné, aby tato dohoda byla odhlasována. Takže interní situace v USA je velmi obtížná. Možná, že EU by mělo promyslet eh, svůj eh, přístup. USA chce snížit CO2, ale nechce přistoupit na závazné závazky. Kongres už má připravené na některé návrhy ohledně lesů. Chce EU přijmout příslušná opatření, Vlajko Panajlotov. Děkuji. Já bych chtěl říct několik slov k delegaci do Washingtonu, jenom pro vaši informaci. Jednalo se o delegaci pěti poslanců Evropského parlamentu, vedl nás pan Joe Linen. Eh, naše práce byla velice náročná, kontroverzní, diskuze byly skutečně tvrdé, ale mohu říci, že ledy tají, především díky práci pana Joe Linena. Podařilo se mu na velice těžké tiškové konferenci všechny přesvědčit, že a kroky jsou velice důležité a dobré pro všechny, protože američané jsou velice praktičtí. A v diskuzích byl Joe Linen velice důsledný a myslím si, že je nutné, aby dialog s USA byl intenzivnější pro to, abychom dosáhli úspěchu. Děkuji. Děkuji za květiny a za pochvalu. A bylo by dobré, kdyby naše tisková konference pomohla hlasování v americkém senátu, ale třeba jsme trošku přispěli. Ale rozhodující jsou bohužel spíše jiné věci. Děkuji, van Dalen. Děkuji, voorzitter. Eh, commissaris, hartelijk welkom. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři. Podporuji vaše stanovisko z hlediska Kodaně. Jedná se o důležité téma. Hovořil jste o biodiverzitě a o odlesňování. Co se týče odlesňování, mám konkrétní otázku. Chci se zeptat, jakým způsobem se bojuje proti odlesňování. E, závisí to e, ve výrazné míře na uhlíkovém trhu. Zřejmě je tady problém s tlumočením, přesto e, tlumočení je zajištěno, slyšíte český překlad. Máte řečtinu, takže vypadá to, že je to v pořádku, takže můžete pokračovat. Over. Takže pan Van Dalen může pokračovat. Pane Dimasi, hovořil jste o odlesňování a chtěl bych vám položit konkrétní otázku na toto téma. Je nutné vytvořit uhlíkový trh pro boj proti odlesňování, ale jsou zde určitá rizika. Jakým způsobem budete postupovat v oblasti snižování o 50 eh, do roku 2020? Jaké jsou vaše konkrétní údaje eh, ohledně boje proti odlesňování? Děkuji. Flowers, we're talking about... Já také nebudu mluvit jen o květinách, ale také o lese. Eh, mám několik stručných otázek. Je EU proto, aby rozvinuté země splňovaly podobné cíle jako Evropská unie do roku 2020. Jak to můžeme učinit, aniž bychom poškodili environmentální integritu cílu snižovat, teda zákazu zvyšování eh, teploty o více než 2 stupně a konferenci v Bangkoku. Ohledně odlesňování, tam jsme se odklonili od textu. Evropa byla v Bangkoku pro, později prohlásila, že to byla chyba. A doufáme, že v Barceloně tento text nám dá záruky proti odlesňování, že to tam opět bude v textu, protože prozatím to v tom textu není zpátky prosím, aby komise nám jasně prohlásila, že tento text bude zpět v té dohodě. Thank you, Peter Lise. Děkuji, Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat komisaři Dimasovi za dobrou spolupráci v posledních letech. Myslím si, že je třeba říci eh, to komisaře osobně, že pokud je o carbon leakage, eh, unikání uhlíku, udělal jste dobrou práci. Komise, celá komise také odvodla dobrou práci. A práva parlamentu, pokud jde o rozpočet, jsou v dokumentu zmíněny a nad tím bychom se měli v parlamentu zamyslet, protože naše usnesení trochu pokulhává. A pokud budou udělovány prostředky, parlament bude spolu rozhodovat a my musíme dávat pozor na to, aby skutečně naše rozhodnutí odpovídala boji proti klimatickým změnám. A reaguji ještě na to, co řekl pan Zebr. Já bych se chtěl eh, zeptat, za jakých podmínek eh, půjde Evropská unie z 20% na 30%, co musí ostatní státy udělat. A za druhé, proč téma letecké dopravy a námořní dopravy eh, je zmiňováno tak málo a proč v této oblasti jsme tak málo ambiciózní. Summit eh, k tomu nic neřekl, řekla k tomu pouze něco Rada pro životní prostředí. Eh, u leteckého průmyslu 10%, myslím si, že to je málo. Pane komisaři, minulý rok jsme hlasovali v plénu o letecké dopravě a Poukázali jsme na to, že komise by měla předložit návrh na snižování emisí eh, dusí, dusičnatých plynů. Pane komisaři, a tento, komisa, a tento, eh, pře, eh, tento návrh ale nepřišel. Co vy proto děláte? A paní Grostet. Merci. Děkuji. Pane komisaři, chtěla bych se vrátit k problému uniku uhlíku. Musíme dodržet naše závazky, ale zabránit tomto uniku. Mezinárodní dohody nečiní rozdíl mezi rozvojovými zeměmi a nezohledňují ty nejpokročilejší eh, rozvojové země. Chtěla bych hovořit o Číně. Tam eh, růst eh, jde velkým tempem. A země jako Čína, Indie, Brazílie nejsou vnímány jako země, které by měly stejně přispívat k snižování CO2 a přitom jsou to největší spotřebitelé uhlíku. Chtěla bych vidět, jaké je vaše stanovisko k této otázce. V rámci kritérií, které budeme používat, ohledně rozhodnutí o úspěšnosti nebo neúspěšnosti Kodaně, neměli bychom tam zohlednit právě úsilí a závazky, které by měla přijmout Brazílie, Čína a Indie? Děkuji mnohokrát, Edith Estrela. Obrigada, Presidente. Senhor comissário, eu gostaria de... Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, byla bych ráda, kdybychom se mohli vrátit k metodě financování. Protože tato forma mi připadá ještě vágní, nejasná a přesto se jedná o zásadní podmínku toho, abychom dosáhli nějaké mezinárodní dohody. Je jasné, že se hovoří o 100 miliardách nebo o, o 15 miliardách ročně, o 10 miliardách ročně, ale není jasné, jaký bude konsensus globální je eh, třeba také pomoci rozvojím zemím, to je jasné. A kdo to bude všechno financovat? Protože je zjevné, že nemůžeme mluvit jen o Evropské unii. A za třetí, Evropská unie eh, bude přispívat z Fondu pro rozvoj nebo z nějakých jiných dalších prostředků. Pan Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři. Vy znáte můj názor na to, že chybí klauzule o rovnosti v návrhu pro rozvojové země. V barcelonském rozhovoru některé africké země odešly od kapitolu. Jak mi to můžete okomentovat, pane komisaři? Děkuji. Děkujeme, Corinne Lepáš. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Moje otázka se týká uniku uhlíku. Chtěla bych vědět, zda vytvořením seznamu eh, zda komise při této záležitosti vymodelovala možné scénáře a zda má konkrétní představu o počtu tun uhlíku, který by mohl unikat z tohoto aukčního systému, jaké by byly reálné dopady tohoto seznamu. Děkuji. Michel Tremopoulos. Děkuji, pane předsedo. Práci pana komisaře eh, Dimase sledujeme velice bez eh, eh, velice bezprostředně. Doufáme, že bude moci pokračovat ve svém dalším magnátu. Hovořilo se původně o úmluvě, teď o rámcovém, rámce dohodě a teď se ještě dále snižuje možný profil, který má vzejít tedy z této legislativy. Jde o to, aby zde byla vůle na kodaňské konferenci, aby Evropská unie eh, byla vůči eh, silou eh, v boji proti klimatickým změnám. Rozvojové země by ovšem také měly snižovat své emise až 40 do roku 2020 oproti úrovni z roku 1990 a o 50 do roku 2050, pokud chceme účinně bojovat proti klimatickým změnám. Kromě toho, pokud by se nám podařilo dosáhnout mezinárodní dohody, tedy pokud by tedy Evropská unie mohla zvýšit svůj závazek na 30 a výše procent, jaké politiky a jaká opatření bude navrhovat komise? A z jakého důvodu komise chce nejdříve znát výkon a jak probíhá diskuze s Evropským parlamentem a s vládami. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Už několikrát jsme dnes slyšeli, že seznam jednotlivých odvětví bude po Kodani přehodnocen. Já bych se chtěla zeptat na to, co toto přehodnocení bude znamenat. Budou nová odvětví přidána na seznam, nebo ehm, budou některá odvětví ze seznamu odstraněna? A eh, o jaký časový rámec se jedná? Kdy přijde komise s novým seznamem po konferenci s Kodani? Dále bych se chtěla zeptat, jestli zde existuje nějaký plán B. Pokud většina účastníků v Kodani nebude souhlasit s našimi návrhy, pokud především největší emitenti, znečišťovatelé, nepůjdou e, s námi ruku v ruce, co budeme dělat? Janoš Oda. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt biztos úr, három kérdést szeretnék föltenni. Az egyik... Děkuji, mám několik otázek. Otázka financování. Hovoříme o období 2010 až 2012 a po roce 2013. Chtěl bych vědět, zda pan komisař je proto, aby v tom prvním období do roku 2012 tedy členské státy přispívaly samostatně na tyto výdaje. A další otázka Zda od roku 2013 pan komisař souhlasí s tím, aby členské státy na základě svých možností a ekonomického rozvoje byly volány k tomu, aby eh, přispívali k tomuto financování. Mám ještě jeden dotaz. Povolenky z roku 2012, které mají být tedy na aukci budou moci být použity až i po roce 2013. Souhlasíte s tím, pane komisaři? A ještě poslední poznámka. Evropská unie se rozhodla, že bude snižovat emise. Ve skutečnosti cíle nemohou dodržovat eh, samostatně nové členské státy, potřebují k tomu pomoct. Děkuji. Chtěla bych poděkovat komisaři za to, že přišel a za jeho chválu, pokud jde o naši rezoluci o Kodani. Já mám dvě otázky. První se týká usnesení. Co si myslíte o článku 18, který volá po společném příspěvku Evropské unie k umírnění dopadu Evrop, klimatických změn v rozvojových zemích? Jedná se o 30 milionů. A dále bych se chtěla zeptat, pokud jde o kyotský protokol a o následníka Brodského protokolu z dohod eh, v Bankoku vyplynulo, že eh, zde existuje podpora pro eh, komplexní dohodu. Co si o to myslíte? Děkuji, pane předsedo. Mě by zajímalo, jestli byste nám mohl vysvětlit, jaká, jaké údaje komise používala při hodnocení cílů eh, Norska, Islandu a Švýcarska. Jaké údaje, jaké zdroje jste měli k dispozici? Dále bych se chtěl zeptat, jaké údaje potřebujete, abyste udělali stejné hodnocení pro Japonsko, eh, Brazílii a další země, které také mají cíle pro snižování emisí. Mohl byste nám říci, jestli si myslíte, že pokud provedete takovéto hodnocení, povedete k tomu, že seznam bude delší nebo kratší? A ještě k jinému tématu vy jste řekl, že se držíte cíle maximálního nárostu teploty 2, stupně. A znamená to, že by muselo dojít ke snížení 25 až 40 A je to například pro Spojené státy realistický cíl? Děkuji, Karl Schlitter. Já bych chtěla nejdříve poděkovat panu komisaři za pět let doble, dobré spolupráce a zdravých konfliktů. Jak chcete zajistit a to, aby Spojené státy eh, nezmírnili nějakým způsobem dohodu a aby Senát eh, potom dohodu nezamítl. Eh, jak něčemu takovému tedy zabránit? A druhá otázka. Myslíte si, že je možné dosáhnout dvou stupňů s pouhým 20% snížením emisí v Evropské unii? A jaká jsou kritéria pro dosažení 30%? Celosvětová dohoda, ehm, jejíž součástí nebude USA, ehm, bude to znamenat, že budeme mít cíl 30% nebo nikoli? Další otázka. Jak se seznam změní ve chvíli, kdy přistoupí další země? A jak se vyhnete tomu, že průmysl se bude vyhýbat investicím? protože budou mít možnosti získávat povolenky zdarma. A jak budete hodnotit těch 10 nejlepších producentů? A pokud máme například jedno hnojivo, které plní kritéria, ostatní hnojiva nikoli, bude celý hnojivářský sektor zahrnut na seznam nebo nikoli? Doros Děkuji, Todoros Kilibardis. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, mnohokrát vám děkuji. Já musím říci, že Řecko je hrdé za práci, kterou jste vykonal v posledních letech. To jsem považoval za nutné sdělit. Na poslední schůdce G20 bylo přijato rozhodnutí, přistoupit ke změně paliv užívaný v mnoha zemích. Jedná se o 330 miliard ročně, ehm, o finan, Finanční prostředky ve výši 330 miliard. Energetická agentura by mohla způsobit desetiprocentní emise eh, do roku 2050 právě v této oblasti. A jak se využijí jí tyto finanční prostředky? Bude eh, se jednat například eh, o um, nějaké změny uh, spotřební ceny benzínu a nafty? A potom, co se týče energetické výkonnosti, je tu otázka špatné výkonnosti eh, či zbytečných výdajů. Bude to probíráno eh, v Kodani, nebo to zůstane jen tak vyset ve vzduchu? Děkuji. Dankeschön, Krista Klas. Děkuji, Krista Klas. Děkuji, pane komisaři. Kodaň nebude jednoduchá záležitost, protože mm, my toto potřebujeme vyřešit. Chtěla bych vědět, jak může komise zajistit, aby peníze na ochranu eh, klimati- před klimatickou změnou investované do eh, třetích zemí, jak zajistit, aby byly správně využity. Vy jste hovořili o technologii a o plánech, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Musíme zajistit vzdělávání, šíření znalostí a také poskytování nezbytných informací, abychom se vyvarovali chybám, které se právě snažíme odstranit u nás. Potřebujeme eh, pomoc, která bude přizpůsobená. Například, když budeme podporovat Burkina Faso, kde se například budují hasičské sbory. Samozřejmě eh, nemůžeme se omezovat na tyto jednotlivé projekty a musíme eh, samozřejmě zohledňovat potřeby rozvojových zemí. Ovšem, pokud rozvojové země se domnívají, že budou pouze poškozovány, pak to znamená, že nejsme na stejné lodi. Takže je nutné zajistit určité uvědomění si této záležitosti v rozvojových zemích, které si musí uvědomit, že jsou na stejné lodi. Děkuji. Esther de Lange. Mm, děkuji, pane předsedo. Já se omezím na tři otázky. Jedná se o seznam, který se týká úniku. Budeme o tom hlasovat za chvíli. Je důležité, aby Evropa zohlednila zvláště postižené sektory. Doufejme, že dojde k dohodě. Komisař řekl, že e, seznam bude přizpůsoben. Zmínil se o závěrech e, číslo 22 pokud se podíváme e, na samotný legislativní text, tam se hovoří o černu 2010. Komisař řekl, že to bude probíhat ve spolupráci s parlamentem v rámci spolurozhodování, může to trvat rok, dva. Eh, jak nahlíží komisař na harmonogram? Jaký bude timing? Bude to eh, návrh do června, pokud nikoliv další tedy informace. ano, Rozbach má slovo. Já bych se chtěla vyjádřit k financování. Pane komisaři, vy jste uvedl, že tyto projekty snižování CO2 eh, mají být tedy financovány také na úrovni těch rostoucích ekonomik. Jaké přesně rostoucí ekonomiky jste měl na mysli? Dále, komise hovoří o transpozici podobných opatření v oblasti mm, pitné vody. Takže eh, bude se jednat také například o opatření ohledně kvality ovzduší Katrin Svíje. Děkuji, pane předsedo, velmi rychle. Snižovat emise CO2, ano, ale zároveň musíme chránit eh, například lesy a oceány. U oceánů tam je určitá příčenost, víme, že tam dochází odchytova, odchytávání CO2. A co se týče lesů, tam je to ještě zajímavější. Eh, samozřejmě u lesů dochází také k spalování, tam dochází k navyšování CO2, takže je nutné toto zohlednit. Děkuji za globální stanovisko k emisím a také k dalším eh, přírodním zónám, které umožňují odchytávat CO2. 27 přihlášek do diskuze, 28 přihlášek. Děkuji za vaši kázeň. Tak to je opravdu spousta otázek, nevím, jak na ně budete všechny odpovídat. Ale opravdu si je všechny zaznamenal pan komisař takže se budete muset snažit shrnout odpovědi. Možná nejdřív byste se mohlo věnovat úniku uhlíku. Byli bychom rádi, kdybyste na toto zodpověděl plně a na ty ostatní, jak jen to pak půjde. Prosíme tlumočníky, aby, aby nám pak poskytli ještě pár minut po 12.30, abychom mohli ještě hlasovat, protože se zdá, že, že budeme potřebovat o pět minut víc. Co se týče uniku uhlíku, nezapomínejte, že to, co implementujeme, je to, co bylo dohodnuto ve spolurozhodovacím postupu s Evropským parlamentem a radou. Náš původní návrh totiž byl trochu jiný, ale stejně Teď tedy implementujeme tuto směrnici. Já bych rád prohlásil, že velice bedlivě sledujeme to, co nám říkají právní poradci. A chceme jednat přesně podle právní služby. Samozřejmě Potřebujeme právní poradce i na toto téma. Chápu, že ehm, je zapotřebí mít právní poradce ke všem těmto tématům. Zda tento seznam může být revidován či nikoli. Zda nějaké odvětví může být přidáno či vymazáno. Samozřejmě obojí lze učinit. Po patřičném zhodnocení k, k němuž dojde červnu 2010, tak po zhodnocení kodaňské dohody, tak to můžeme učinit. A samozřejmě to bude porozhodovacím postupem, protože tak už to bylo rozhodnuto při diskuzi dané směrnice. Takže postup je daný. To je tedy celá odpověď a doufám, že budete hlasovat na základě toho, co je důležité, abychom, abychom nenarušili celý postup. Padla velká řada dotazů nebo i poznámek, které jsou velice zajímavé. Pokusím se je trochu uskupit, jak jen to půjde. Začneme otázkou Vittoria Prodyho. o včerejším odmítnutí afrických zemích pokračovat v diskuzi e, v Barceloně o kyotském směru vyjednávání. Tedy jedná se o cíle a dané, či, daná čísla, která se vztahují k těmto cílu. Ano, samozřejmě můžeme plně souhlasit s africkými zeměmi, že opravdu chceme takovéto cíle ale pak došlo k porušení diskuze a musíme se zabývat celou řadou dalšími otázkami. A to si myslím, že není nejlepší způsob, jak pokračovat nebo jak dovést diskuzi do zarného konce. Tato skupina afrických zemí nejenom Sudán, ale Saudskou Arabii, Bolívii a Venezuelu, tedy nejenom africké země. takže ehm, toto nebyla příliš konstruktivní úloha. Eh, ve vyjednávání doufám, že ale to překonáme. V Bangkoku eh, zazněly stížnosti některých zemí jako Indie, že eh, rozvinuté země zabíjejí Kyoto. To není nekompatibilní s tím, co říkáme my, to je, že chceme jednotný právní dokument. Hned vám vysvětlím, proč. A také říkám, že to preferujeme, ne, že vylučujeme cokoliv jiného. Zabití Kyoto, kyotského mm, protokolu, to není obvinění proti Evropské unii, protože my opravdu silně podporujeme Kyoto. Víte přece, jak moc jsme se napracovali a chci při této příležitosti vám poděkovat za vynikající spolupráci za všechna tato léta. Dosáhli jsme ruských eh, výsledků nejen v klimatických změnách, ale i v jiných eh, otázkách souvisí s životním prostředí. Takže víme, že Evropský parlament eh, nám poskytl obrovskou podporu a bez této podpory, bez podpory nevládních organizací bychom nedosáhli toho, co teď máme. I předseda komise Barroso řekl, že posud největší dědictví eh, toho, co jsme dosáhli v klimatických změnách, bylo za této komise. A, a uvidíme, co se bude dát eh, učinit do budoucnosti, protože téma klimatu bude dominovat nejen v diskuzích v Evropské unii, ale po celém světě. Nejen s ohledem na životní prostředí, protože se jedná i o dopady ekonomické, bezpečnostní a tak dále. Je tu celá řada dalších dopadů, jako třeba dopad na zdraví obyvatel. A jsem si jist, že komise bude dále pokračovat daným směrem. Pan Tremopulos Eh, hovořil o mandátu. Víte, že v Řecku máme volby, vláda se rozhoduje na základě politiky, takže ne na základě výkonu, takže já eh, nečekám, že bude můj mandát obnoven, ale jsem přesvědčen, že nová vláda před eh, loží návrh na velice dobrého nového komisaře. Uvidíme, jaké dostane portfolio. Ohledně Kyoto. Už jsem eh, uvedl, že Evropská unie je silný podporovatel Kyotského protokolu. Aktivně podporujeme ratifikaci Kyotského protokolu. Od únoru 2005 eh, už u nás platí a to díky tomu, že Evropská unie vykonávala obrovský tlak a, a přesvědčovala mnoho států už v předešlých letech. Navíc aplikujeme kyotský protokol, máme tu systém obchodování s povolenkami, tento systém funguje, je úspěšný. A také jsou vedeny různé investice zaměřené na změní klimatických změn. A to na základě trhu. Na jedné straně tu je tedy obchodování eh, obchodování se myslím, na druhé straně tu je ta eh, čistá ekonomika. A také investujeme po celém světě. Asi 80 hm, těch projektů zaměřených na čisté technologie je eh, financováno z Evropské unie. A tím my financujeme adap- mm, také um, adaptační projekty v rozvojových zemích, na za- eh, které souvisejí nebo jsou vedeny na základě um, protokolu uh, eh, OSN. Do budoucnosti, do roku 2020, eh, vedeme naši politiku na základě architektury, nebo tedy té myšlenky z Kyoto. To znamená, že my opravdu podporujeme Kyoto. A v budoucnosti po kodaňské konferenci víme, a už jsme to jasně prohlásili, že chceme vše zakladat tedy na Kyoto a že základním stavebním kamenem a mechanismem, mm, kterým je Kyotský protokol, Eh, tento základní stavební kámen by měl být i součástí dokumentu, který bude závěrem eh, z Kodaně. Chris Davis nebo někdo jiný ještě hovořil o politické eh, dohodě. Potřebujeme tedy jednoduchý, mm, jednotný dokument, ten by byl úplně nejlepší. A to z důvodu účasti členských států, protože by byl ratifikován jednodušeji, je to jednodušeji ratifikovat jeden dokument, než ratifikovat několik různých dokumentů. Takže to je jeden důvod. Potom je tu důvod konzistentnosti. Eh, bylo by jasné, o čem ten dokument je. Eh, byla by tedy jednotná platná opatření eh, pocházející z jednoho právního nástroje. A pak Pak je to jedna důležitá otázka. Jaký je základ naší diskuze? To, že se ptá, že zda chceme tedy jednotný dokument nebo ne, zda chceme nějaký pozměňovací e, nějakou novelizaci Kyoto nebo ne, kdo se bude účastnit, jaké státy se budou účastnit, čekáme, že to budou rozvinuté země nebo rozvíjející se země, e, zda zde budou Eh, nějaké rozdíly pro ně, eh, co do závazků, které mají přijmout tyto země. Ale tady je spousta eh, různých názorů na věc, které ještě třeba vyjednat. Takže, jak jsem říkal, chceme jednotný závazný dokument, ale nevylučujeme možnost jiných dokumentů, že by tu třeba byly dva téměř identické dokumenty, pokud na to budou trvat naši zahraniční partneři, aby se pak neříkalo, že, mm, že někdo podepíše nebo nepodepíše eh, ten nekyotský nebo kyotský dokument, protože například ve Spojených státech nechtějí o Kyotu ani slyšet, takže by se to nemělo jmenovat kyotský nebo postkyotský dokument. Tak, jde nám o to, abychom dosáhli politické dohody. Evropská rada ve svých závěrech a také v závěrech Rady z 21. října, Rady pro životní prostředí, jsme prohlásili, že chceme eh, závaznou dohodu globální, to je pro všechny země světa, ať už jsou rozvojové nebo rozvinuté, na základě tedy diferenciace odpovědností. Souhrný dokument by to měl být pro všechny odvětví, včetně lesnictví a námořního, průmyslu a leteckého průmyslu, které eh, nebyly pokryty těmi prvními dohodami. A navíc my jsme první ve světě, kteří mají cíl 10% pro letectví, pro leteckou dopravu, kdo máme cíl také 20% pro námořní dopravu. A, a to bylo prodiskutováno na e, radě Eh, pro životní prostředí a později také mm, na eh, summitu. Takže tento plán musí být kromě jiného ještě ambiciózní. Musíme se držet toho cíle eh, nepovolit zvýšení teploty o více než 2 stupně. V L'Aquile v červenci nejrozvinutější země světa se na tomto shodli. Čína a Indie se na tomto shodli, protože na základě vědeckých eh, pozorování, vědeckých studií, pokud dojde ke zvýšení teploty o více než 2, o 2 stupně, dojde k nevratným katastrofickým změnám. Proto musíme teplotní změny eh, omezit na maximálně dvou eh, stupňový růst. To tedy máme v závěrech z rady a takové je tedy stanovisko Evropské unie při vyjednávání v Kodani. To je náš cíl. A teď k politickým dohodám. Asi jste si dneska nebo včera přečetli v novinách, že dánský premiér ne jako zástupce eh, Evropské unie, ale zástupce patnáctky, řekl, že chce ambiciozní politicky závaznou dohodu, která by se soustředila eh, na to, že nedojde ke zvýšení teploty o více než 2 stupně. To je tedy něco, co řekl dánský premiér. A já bych chtěl eh, řekl, že my se snažíme skutečně bojovat o právně závazný dokument. Bohužel už nemáme více času. Chtěl jsem odpovědět na všechny otázky, ale eh, nejde to. Děkuji vám za výbornou spolupráci, kterou jsme měli v posledních letech. A myslím si, že to, co jsme udělali za poslední roky, bude velice důležité pro naši planetu a pro Evropu. Italský kolega řekl, že nepamatujeme na náš průmysl. Tak to není. Je to přesně naopak. My myslíme na náš průmysl a staráme se o něj a z tohoto důvodu máme seznam týkající se úniku uhlíku. A z tohoto důvodu jsme také zahrnuli do systému obchodování s povolenkami ustanovení týkající se toho, že pokud nebude dosaženo mezinárodní dohody, budeme, se, ehm, budeme muset předcházet nebezpečí z konkurenceschopností Evropy. Ale to se všechno tedy uvidí po Kodani. Velice dobré je mi také na paměti, že e, balíček týkající se klimatických změn a energetiky je podstatný pro ekonomiku, protože podporuje investice do ekologických technologií, podporuje inovace. A nezapomínejte, že nejrychleji rostoucími odvětvími evropské ekonomiky jsou právě ekologická odvětví. Snažíme se vytvářet takzvaná zelená pracovní místa. Eh, vidíte, že eh, podobně se to rozvíjí i v jiných zemích. V Americe Obama dělá to samý. Eh, Čína, Jižní Korea se také snaží více investovat do ekologických odvětví. V Jižní Koreji 70 plánu na oživení ekonomiky se soustředilo právě na investice do ekologických technologií. Děkuji. Děkujeme komisaři Dimasovi. Je možné, že tohle je poslední příležitost, kdy vás tady máme ve výboru. Já bych vám chtěl poděkovat. Potkáme se v Kodani, říká komisař. Jedině tedy se tam nepotkáme, pokud bude v té době nová komise. Předseda říká, já myslím, že je pravděpodobné, že se uvidíme v Kodani. Myslím, že smlouva vstoupí v platnost pravděpodobně 1. prosince ale komise, pravděpodobně nová komise začne pracovat od 1. ledna, takže se počítám uvidíme v Kodani. Já vidím, že vy se skutečně zajímáte o ochranu klimatu a jste otevřený otázkám. Děkuji vám, že jste přišel sem do tohoto výboru a děkuji za spolupráci s parlamentem v posledních pěti letech. Všechno nejlepší do budoucna. Äh, takže máme přesně pět minut na přestávku. Abychom vyřešili ještě únik uhlíku. Politické skupiny tedy se mohou dohodnout. Pět minutek. So, kolegyň, kolegyň. Takže, kolegové, pět minut uplynulo a dostáváme se do váze hlasování. Musíme ovšem udělat zkoušku hlasovacího zařízení a také zjistit, zda tady není příliš mnoho členů jednotlivých frakcí. Takže opět zkouška zařízení. Bude sněžit o Vánocích či ne? Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Fünf. So, bevor die Sonne scheint. Takže předtím, než bude svítit to slunce, tak EPP tady má o pět lidí více, takže koordinátor musí stanovit, kdo bude hlasovat, kdo nebude ohledně slunce o Vánocích. Takže vy máte zase jeden hlas navíc. Takže příliš mnoho, pět víc, navíc EPP a jeden hlas navíc USD. EPP, takže 61 máme za EPP, můžeme hlasovat, takže teď si to otestujeme. Okay. Now we can come to the real vote. Dobře, takže nyní můžeme zahájit skutečné hlasování. Zahajuji hlasování. Stále ještě EPP i SAD mají o jeden hlas více. Stále ještě socialisté mají o jeden hlas navíc. 16. machines? That's one too much. Yes, now it's fine. Now yeah, it's fine. now it's fine. Nyní je to v pořádku. Ukončuji hlasování. Výsledek je 19 pro, 39 proti, jeden se zdržel. To znamená, že usnesení bylo zamítnuto ve výboru. Dobře, děkuji ve tři hodiny pokračujeme dále, nyní pauza na oběd.